Dobrý den, dámy a pánové, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovolte mi, abych zahájil schůze našeho výboru a měl bych na úvod několik poznámek. Když se podíváte na svůj pořad jednání, tak u socialistů máme problém. Eh, došlo k některým změnám a přece jenom by bylo dobré, kdyby opravdu všichni dávali pozor a všichni bychom se na nich mohli dojedno, dohodnout. Bod 4 a bod 11 se přesouvají na příští zasedání, protože došlo k několika technickým problémům u zprávy kolegyně Herkin. Takže nebudeme projednávat ani bod číslo 4, ani bod číslo 11 v rámci hlasování, takže to si prosím vyškrtněte z dnešního pořadu jednání. Další změna dnešního programu je ta, že bod číslo 20 a 21 budou projednány po bodu 12. Co se týče bodu 13, ten by se měl projednat po bodě 15. A 19 se probere po 16. To tedy bylo první oznámení předsedy. Nevím, jaké jsou všechny ty důvody, ale hlavně technické a my jsme flexibilní. A potom otázka eh, tlumočení. Tam je vše v pořádku. Otázka nevyužitého tlumočení. A dále nás jistě nyní poslouchají tisíce občanů, protože jsme přenášeni na internetu, takže pro všechny poslankyně a poslance, jakmile e, vystoupíte s inteligentním vystoupením a vy vždy vystupujete inteligentně, tak s velkou láskou občané vás sledují, jsou to statisícové e, davy a e, máme takto možnost je krásně informovat. Potom Zápisy ze schůzí 29. až 30. května z 19. až 20. června. Pokud nikdo k tomu nic nemáte, tak je považujeme za schválené. Nebo se chce někdo přihlásit, máte někdo velkou stížnost vůči těmto zápisům? Nikoli. Bod číslo 4. Kolegyně Harkinové odpadá a tím pádem máme více času pro ostatní zprávy. Pan kolega Káza dnes ráno odemocněl, ale Heinz Becker, jeden z našich velmi flexibilních a e, dynamických poslanců, kteří si nyní nedá kávu, dostává slovo. Heinzi, máš slovo. Děkuji, pane předsedo. Já přečtu krátkou prezentaci e, z stanoviska mého kolegy pana Kaza. Evropská unie musí svoji energetickou a politickou a klimatickou politiku směřovat v roku 2020, zaintegrovat různé politiky, včetně podpory konkurenceschopnosti růstu a vytváření pracovních míst. Nyní je na čase, abychom uvažovali o novém rámci pro rok 2013 pro klimatické a energetické politiky. Tato stanovisko bude součástí eh, procesu konzultací. Stanovisko se soustředuje na harmonizaci kvalifikace pracovní síly s budoucími potřebami hospodářského růstu a změnami struktury průmyslu. Děkuji Hence i za skvělou způsob, jak zacházíš spontánně s angličtinou. Jsou k tomu nějaké otázky nebo poznámky? Kolegyně Klivety je stínovou zpravodajkou za sociální demokraty. Minodoroda, Vám vám slovo. Děkuji, pane předsedo. Doufám, že pan Karza se brzy uzdraví a jsem ráda, že jej zastoupil kolega. Jako stínová zpravodajka jsem vypracovala celou řadu pozměňovacích návrhů, především s ohledem na důležitost sektoru energetiky, zvláště pokud jde o vytváření pracovních míst a životní prostředí. My se hodláme soustředit především na zdroje pro umožňující vytváření tzv. zelených pracovních míst, na malé a střední podniky. Také jsem se soustředila na dialog mezi sociálními partnery se záměrem zlepšit pracovní podmínky a tyto pracovní podmínky natrvalo zajistit. A ještě několik slov k těm takzvaným zeleným pracovním místům. Jde o velice specifický typ pracovních míst. Já doufám, že budou přibývat. A mám konkrétně obavy z toho, že mladí lidé, kteří jaksi přirozeně inklinují k ochraně životnímu prostředí, Mám tedy obavy, zdali budou mít dost příležitostí pro to, aby pracovali na té tzv. zelené pozici v energetickém sektoru. Děkuji. Jsou nějací další stínoví zpravodajové, kteří se chtějí přihlásit nikoli? Nějací poslanci? Ne, ale Evropská komise dostane slovo. Pan Sanje, prosím, máte slovo. Děkuji, Předseda Barroso ve svém zprávě o stavu Unie jasně řekl, že komise předloží v příští měsíci konkrétnější návrhy eh, k rámci energetické a klimatické politiky 2030. Je to naprosto zásadní pro definici opravdu ambiciozního rámce, který se opírá o tři pilíře klimatické a energetické politiky, což je konkurenceschopnost, zabezpečení dodávky a samozřejmě eh, ekologická ohleduplnost. Jak víte, Komise v březnu 2013 eh, přijala zelenou knihu na, tomto, na toto téma a je důležité, abychom se na rámci pro rok 2030 dohodli co nejdříve. Zaprvé proto, abychom nabídli našim občanům a také investorům určitou vizi, eh, která především bude řešit problematiku dlouhodobého investičního cyklu a potřeby jistoty investic. Za druhé, tento rámec je naprosto zásadní pro nadefinování naší nové vyjednávací pozice při mezinárodních vyjednáváních od roku 2015. A konečně tento rámec je důležitý nebo naprosto zásadní pro trvalou udržitelnost rozvoje nízkouhlíkové technologie, která přispěje k hospodářskému růstu v Evropě a vytváření pracovních míst ve všech členských státech. Komise tedy proto vítá debatu na půdě tohoto výboru, a příspěvek tohoto výboru k celkové diskuzi. Závěrem mohu říci, že sociální partneři dobře přispěli k probíhající debatě a dimenze zaměstnanosti a sociální eh, je tady neustále ve středu zájmu komise. Děkuji, nikdo další se nehlásí. Jaké jsou lhuty? 24.10. ve 12 hodin je a lhuta pro pozměňovací návrhy, potom se bude hlasovat v prosinci a v lednu 2014 na plénu. Nyní máme bod číslo 6. Slovo má Patrik Leherik a týká se to akčního plánu pro ocelářství v Evropě. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych rád poděkoval našemu výboru, výboru, který se rozhodl zaujmout stanovisko k ocelářství prostřednictvím stanoviska, které předkládáme. Když vám tedy prezentuji toto stanovisko, tak eh, nemohu nevzpomenout toho dělníka z metalu, který se v uplynulých dnech eh, který spáchal sebevraždu a zanechal své rodině a svým kolegům z práce velmi dojemný dopis. Já si myslím, že toto hrozné gesto, které učinil pod tlakem okolností, se nás velmi dotýká. A když eh, poskytujeme své stanovisko k ocelářství, musíme myslet na něj a na jeho kolegy. V tomto odvětví, stejně jako v jiných odvětvích, se často říká, že je zde nadměrná kapacita, proto dochází k restrukturalizaci, ale musíme si uvědomit, že je zde rozpor, poměrně velký rozpor, protože se postupně oslabují pracovní nástroje, abychom se krátkodobě přizpůsobili následkům hospodářské konjunktury, ale na druhé straně OECD předpovídá, že do roku 2025 poptávka po oceli vzroste o 50%, takže potom bude nutno tento rozpor správně vyřešit. A nedopustit, aby se ničila naše průmyslová kapacita a zavírala se pracovní místa, protože důsledky známe, bohužel jeden z nich jsem právě citoval. Některé Průmyslové regiony jsou dnes zcela zdevastovány, stovky tisíce pracujících jsou bez práce, mladí bez budoucnosti, bez naděje a trhy přebírají nadnárodní společnosti pocházející od jinut. Mám zde pět návrhů v rámci tohoto stanoviska. Ten první říká, že my, parlament, rada a komise, bychom měli vést globální a koordinovaný plán, který by zahrnoval všechny prvky a ne různé odvětvové přístupy, které máme dnes podle jednotlivých generálních ředitelství, ze kterých se skládá Evropská komise. I my zde v Evropském parlamentu máme různý přístup podle toho, který výbor se na danou věc dívá. Druhá otázka. se týká toho, že po ukončení smlouvy o společenství uhlí a oceli, které tedy skončilo v roce 2002, už dnes není možné veřejně podporovat sektor ocelářství, který je přesto strategický. Ale jsou zde i další sektory, které jsou dnes jeho konkurenty nebo mohou být považovány za konkurenty například tedy hliníka a tyto sektory mohou být podporovány. Je to tedy otázka, kterou musíme vyřešit a my navrhujeme, abychom v tomto smyslu vydali stanovisko, podle nějž bude také možné podpořit eh, tento strategický rezort. Třetí otázka se týká dopadu neexistence podpory. Velmi často kvůli potřebě přizpůsobit se stávající konjunktuře provádět restrukturalizaci s těmi důsledky, které známe, tak eh, velmi často zde nemáme kroky, které by předcházely těmto negativním dopadům. Zde bychom se měli opřít o zprávu našeho kolegy Alejandra Serkase o informování a konzultaci pracujících v těchto procesech průmyslových změn. Evropská konfederace odborových svazů řekla, že podporuje tuto zprávu. Bohužel musím říci, že komise by se na to měla dívat eh, s trochu menším pohrdáním na tento text. A měla by ho prostudovat a měla by se s ním tedy okamžitě seznámit. Čtvrtá otázka se týká podpoře, která je Určené propuštěným pracovníkům, aby se mohli rekvalifikovat. Máme zde tedy ten nový fond pro přizpůsobení se globalizaci. Znovu se o něm diskutuje. Ale já si myslím, že by bylo špatnou politikou, kdybychom snižovali prostředky v tomto fondu. A pátý bod přejímá požadavek, který prezentujeme pravidelně zde na našem výboru. Týká se to nové evropské strategie pro zdraví a bezpečnost při práci. Musíme řešit problémy v tomto odvětví, protože v tomto sektoru je opravdu velký dopad na zdraví pracujících, eh, na jejich zdraví, na zdraví jejich svalů a kostí. Takže i toto musíme vzít eh, v potaz, když vypočítáváme jejich penzijní nároky. To je tedy těch eh, pět bodů, které jsou obsaženy ve stanovisku a každý z vás k tomu určitě předloží nějaké své návrhy, pozměňovací návrhy. Děkuji. Děkuji a nyní Federik Baden, který je stínovým zpravodajem za sociální demokraty. Merci, président. Děkuji, pane předsedo. Samozřejmě já se chci přidat k tomu, co zde říkal můj kolega, který je ocelářem z Liež. On má velmi dobré znalosti. Já si osobně myslím, že tato tragická událost jasně svědčí o tom, že toto uzavírání a ničení pracovních míst má velký dopad na pracující a musíme také připomenout komise, že je důležité přijmout opatření v této oblasti, abychom pomohli především po psychologické stránce těm, kteří jsou obětí těchto restrukturalizací. Pokud jde o návrh stanoviska našeho kolegy, je tam spousta témat, které bych byl rád, kdyby Evropská unie řešila. Je nutné investovat do průmyslové struktury, o tom se jasně v tomto stanovisku hovoří. Hovoří se o podpoře pracujících, kteří jsou obětí restrukturalizace, o veřejných investicích, o restrukturalizaci základních evropských pravidel pro řízení těchto restrukturalizací. To zde bylo připomenuto. Také podpora evropského průmyslu ta musí zůstat alespoň stejná a potom také věnovat pozornost eh, pracovním podmínkám. To jsou tedy ty hlavní věci a já předložím pozměňovací návrhy, aby se tyto věci ještě posílily nebo doplnily. Především pokud jde o průmyslové strategie nadnárodních společností, tam eh, rozhodně musíme vzít v úvahu to, že když se třeba rozhodnou na národní společnosti něco uzavřít místo, aby začali využívat potenciál těchto, těchto továren, tak si myslím, že k tomu musíme jednoznačně přistoupit a, a musíme hledat nové soukromé investory, musíme dát cyklu, ekonomickému cyklu čas Musíme také bojovat proti fenoménu dumpingu a musíme také zdůraznit, že pokud eh, investice do sektorů s velkou přidanou hodnotou a eh, jsou důležité a zásadní. Nesmíme zapomínat ani na investice do těch základních eh, odvětví. Musíme také posílit ten odkaz na Serkasovu zprávu, kde se hovoří o sociálním dialogu, který je třeba posílit a hovořil jsem také o důležitosti psychologické podpory. Já si myslím, že je nutno zdůraznit, že potřebujeme skutečně společnou průmyslovou politiku, která bude mít skutečný rozpočet, evropskou koordinaci a přizpůsobená pravidla. To jsou tedy věci, ke kterým předložím pozměňovací návrhy, ale to vše ve stejné filozofii jako zpravodaj. Děkuji, Frederiku. A nyní Phil Benjen za liberále. Thank you. Děkuji. Děkuji zpravodaj za jeho stanovisko na toto velmi důležité téma. Myslím si, že ocelářství je a bude i do budoucna důležité pro Evropu, nejenom samo o sobě, protože eh, tady na něj navazují další důležitá odvětví, jako lehké strojírenství a podobně, ale také eh, pro sektor obnovitelné energie potřebujeme mít eh, silné ocelářství. Nemůžeme všechno dovážet. Je to odvětví, které prochází obtížnými časy. Já beru na vědomí to, co tu bylo řečeno, k této věci, například, že nadnárodní podniky mají tendenci zavírat eh, své podniky a také je třeba řešit problematiku dumpingu, protože k němu dochází v celé řadě odvětví, ale k tomu přispívá hned celá řada faktorů a já si nemyslím, že je vhodné, abychom se zaměřili pouze na jeden z nich a zaměřili se pouze na eh, úlohu vedení podniků které, které je orientováno především na zisk, na úkor investic a mest. Já myslím, že orientace na zisk by neměla být překvapivá a myslím, že jde o daleko složitější e, problematiku. Něco souvisí s problematikou poptávky a dodávky, něco s dumpingem a také s různými cenami energií po celém světě. To jsou všechno faktory, které musíme zohlednit a nesmíme se zaměřit pouze na jeden. Také jsem se podíval do sdělení komise k tomuto materiálu a zjistil jsem, že Komise již nastavila pravidla poskytování státních dotací tak, aby v tomto sektoru mohly být použity i na výzkum a vývoj a rekvalifikaci a školení. Čili je, myslím, užitečné e, především se snažit o efektivní využití těchto vyčleněných zdrojů a nechtít úplnou restrukturalizaci. Zvláště důležité je vyčlenit zdroje na rekvalifikaci, což je v období takových průmyslových změn a přechodů zásadně důležité. Já se těším na další spolupráci se zpravodou. Děkuji za Evropskou komisi. Ještě někdo? Bonjour, donc je vais Dobrý den, já budu hovořit francouzsky. Ze všeho nejdříve bych rád poděkoval výboru pro zaměstnanost za to, že se rozhodl, že předloží stanovisko k tomuto tématu. Já se jmenuji eh, pan Pellegrini a jsem eh, vedoucím oddělení kovu a surovin. Děkuji zpravodaji za především tedy dva body, které zde zdůraznil ve svém úvodním vystoupení, s nimiž plně souhlasíme. Potřebujeme globální pohled, protože velmi často vedeme politiky, které jsou izolovány, a to jak v komisi, tak v Evropském parlamentu. A výsledkem je, že Potom zde máme nezanedbatelný kumulovaný dopad na určitý sektor. A často ani v rámci komise nevedeme mezi odvětvími ten potřebný dialog a to tež platí pro ocelářství. Po akčním plánu jsme ukončili kumulovanou, nebo tedy studii dopadu, kumulovanou studii dopadu na oblast ocelářství. Teď je výsledek této studie k dispozici na webových stránkách komise a vidíme, že dopad na toto odvětví má spousta nových evropských předpisů. Často se na to zapomíná na ocelářství jako na odvětví a tentokrát eh, byl tento sektor vyzdvihnut. Eh, poprvé děláme takovouto studii, která nám ukazuje, že především v období krize zde byl velký dopad eh, komunitární legislativy na toto odvětví. Druhý bod, který jste zdůraznil, je to, že od konce smlouvy společenství uhlí a ocely je tento sektor diskriminován ve srovnání s konkurenčními odvětvími. Je zde možnost poskytnout určité dotace, především tedy v rámci podpory výzkumu a vývoje, ale komise se rozhodla, že zahájí veřejnou konzultaci která se bude týkat podpory při restrukturalizaci. A tam si položíme otázku, zda bychom měli také ocelářství zahrnout do tohoto druhu podpor. Bude to tedy veřejná konzultace a veřejnost bude mít příležitost se vyjádřit. Mezi těmito šesti prioritami, které komise identifikovala ve svém akčním plánu, je ocelářství opravdu klíčové. Ta tragická událost, ke které došlo před několika dny v Liež, eh, svědčí o tom, že hovoříme o něčem velmi konkrétním. Je zde opravdu sociální dimenze a to ze dvou důvodů. První otázka je, jak pomoci těmto restrukturalizacím. Bude k ním docházet, protože dochází ke globalizaci tohoto odvětví. A druhá věc je, že zde se mění způsob, jak se vyrábí ocel. Teď se používají elektrické pece a ty potřebují tedy méně obsluhy. Takže tím pádem se nám ztrácejí pracovní místa. Musíme tedy pomáhat nejen při té restrukturalizaci, ale je třeba pomáhat také při školení, protože ocelářství to je oblast, kde máme určité know-how, které musíme v Evropě zachovat, takže to musíme určitě podpořit. A poslední věc, kterou chci říci, je to, že jak říkáte, v této chvíli tedy máme krizi, ocelářství tím trpí, protože všechna odvětví, která kupují ocel, to znamená stavebnictví a automobilový průmysl také klesají, takže logicky klesá poptávka. Nicméně studie komise ukazuje, že do roku 2030 dojde k velkému rozvoji těchto odvětví. Je důležité, aby tento růst zůstal v Evropě. Takže si musíme eh, zachovat svou pozici výrobce oceli v Evropě. Pokud jde o nástroje průmyslové obrany, tak eh, tam nejde o to, že bychom vedli nějakou protekcionistickou politiku, ale jde o to správně použít naše nástroje pro průmyslovou obranu, pro obranu průmyslu. Komise předložila reformu těchto nástrojů, teď se o ní diskutuje v parlamentu a radě, takže v tomto sdělení, v tomto akčním plánu vyzýváme parlament a radu, aby co nejrychleji přistoupili přepracování nástrojů pro obranu průmyslu. Mám spoustu věcí, které bych rád řekl, ale vím, že čas je omezen, takže skončím. Děkuji. Děkuji. A na závěr má slovo zpravodaj Patriku dvě minuty, protože potom musíme hlasovat. Bude to možné? A ano, samozřejmě. Já děkuji každému, kdo vyjádřil svůj názor. Konstatuji, že zde nemáme nějaké hluboké rozdíly v názorech, takže máme opravdu společnou základnu, na které můžeme pracovat. To, co říkal Erik Darden, to jsou velmi rozumné návrhy, především pokud jde o společnou průmyslovou politiku. K otázce obchodní politiky, tak možná bychom měli tuto záležitost posílit, protože trh, tak jak vypadá v současné době, nás staví do pozice, kterou nemůžeme udržet, takže souhlasím s tím, abychom zohlednili to, co se zde navrhuje a budeme v následujících dnech pracovat na tom, abychom toto stanovisko ještě vylepšili. Děkuji, takže Konečná lhuta pro pozměňovací návrhy je 24. ve 12. A nyní hlasování. Já doufám, že jsou tady všichni a mají své hlasovací lístky. Máme zprávu o sociální dimenzi měnové a hospodářské unie a přicházíme k prvnímu z těch dvou seznamů. Máme tam pozměňovací návrh, ano, ke sdělení komise. Takže je to téma číslo 1 a číslo 7. Je to navrhováno hlasovat unblock. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Děkuji. Aha. Raději budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Haben alle abgestimmt? Hlasovali všichni? A výsledek? 17 pro, 12 proti. Návrh, pozměňovací návrh číslo 2 od paní Cornelisen a dalších. Kdo je pro? Proti? Takže pro jistotu také ještě elektronicky. Zahajuji hlasování. Uzavírám. A výsledek? Šestnáct pro a devatenáct proti. Zamítnuto. Pozměňovací návrh tři. Kdo je pro? Jasná většina, děkuji. Proti? Nikdo. Zdržel se? Nikdo. Čtyřka byla stažena, takže nemusíme hlasovat. Pět. Pro. Proti. Velkou většinou zamítnut. Šestka. Stažena. Osmička kompatibilní. Kdo je pro? Proti? Takže raději znovu elektronicky. Šestka byla stažena. Ano, to je nová informace. A teď budeme hlasovat o osmičce. Takže o kterém hlasujeme nejdřív? a sdělení komise. Takže, ještě jedna osmička, Phil Benyon, kdo je pro? Proti? Tady také znovu elektronicky. Zahajuji. Děkuji, končím. Výsledek 18 pro, 16 proti. Devítka stažená a desítka od paní Cornelise na dalších. Kdo je pro? Proti? Takže také pro jistotu elektronicky zahajuji. Výsledek? 17 pro, 16 proti. E, takže gratuluji. Stačil jeden hlas navíc. A nyní tedy e, celé to sdělení elektronicky. Ukončeno. Vypadá to dobře. 28 pro, 6 proti, 2 se zdrželi. A tím se dostáváme k té druhé zprávě, paní Bereš. A začínáme en blok návrhy 1 a 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Takže pro jistotu elektronicky zahajuji. Číslo 1 a číslo 10. Takže hlasujeme. Končíme hlasování. 17 pro, 16 proti, 2 se zdrželi. Dvojka. Kdo je pro? Jaký je výsledek? toho prvního. Výsledek je 16 pro, 17 proti a dva se zdrželi. Přijato nebo nepřijato? Je to přijato. A teď tedy číslo dvě. Paní se na další. Kdo je pro? Kdo je proti? Takže elektronicky aby to bylo úplně jasné. Zahajuji. Končím. 18 pro, 17 proti a jedna osoba se zdržela. Je to přijato. Číslo 3. Čaba E. Kdo je pro? Proti? a budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji. Končím. Výsledek. 16 pro, 20 proti, nikdo se nezdržel. 17, promiňte. Takže zamítnuto. Číslo 5. Staženo. A nyní čtyřka. Čaba Eri je pro vypuštění, kdo je pro, kdo je proti. Takže elektronicky zahajuji, končím. 17 pro, 20 ne, zamítnuto. Potom číslo 7, Pro, proti. To je jasná většina, takže zamítnu to. Je Šestka, Phil Benin. Kdo je pro, proti? Jasná většina proti. Třeba Eri číslo 8, kdo je pro? Zdá se, že je to většina, kdo je proti. Zamítnuto. 9 je staženo. 11 souvisí s jedničkou a desítkou, takže jedenáctka, kdo je pro, proti, jasná většina zamítnuto, dvanáctka stažena, číslo třináct. Phil Benion, kdo je pro, kdo je proti, jasná většina zamítnuto. Číslo 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Takže raději zkontrolujeme. 14. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Pro jistotu ještě. 15 pro, 20 proti a 15. Kdo je pro? Kdo je proti? jasná většina zamítnuto. A nyní tedy celkové hlasování elektronicky. Ukončeno. Výsledek je 17 pro, 17 proti a 2 se zdrželi, takže zamítnuto. Dobře, a nyní tedy ty ústní otázky. Señor presidente. Pane předsedo, já nevím, jestli kolegové si přesně uvědomují to, co jsme udělali. Budeme mít příležitost eh, vydat usnesení, kde bychom tedy mohli ukázat rozdíl mezi názory frakcí, ale odmítnout, eh, že bychom položili otázku v tomto smyslu, to si myslím, že není rozumné. Tady nejde o politické otázky. V každém případě takové hlasování, takové těsné hlasování, nevím, jestli je to totéž eh, schválit eh, návrh eh, předsednictví jako pozměňovací návrh proti nějakému celému textu. Potřebujeme většinu, obyčejnou většinu, prostou většinu. Ja, vielen Dank, Alessandra. Děkuji, Alessandro. a Čába Öry se k tomu chce vyjádřit, prosím. Pane předsedo, musíme vzít v úvahu to, že je zde v této zprávě celá řada věcí, které jsou v rozporu se smlouvou a základním kompetencím členským státu. Takže jsme do této věci a do kampaně socialistů se nechtěli žádným způsobem zaplést. <coughs> Pane předsedo, ta druhá poznámka je vyloženě směšná a absurdní, protože nemůže být neústavní zeptat se vlády, co si myslí, co si myslí o návrhu komise. Protože pokud by to mělo být tak, jak říká pan Ery, tak bychom mohli rovnou zavřít tento parlament a mlčet, protože by to znamenalo, že parlament k tomu nesmí nic říci. No, stejně bychom měli hlasovat o dalším bodu a to je ta ústní otázka k tomuto tématu. Můžeme o ní hlasovat. Souhlasíte s tím? Ale vlastně už se to odhlasovalo, že? Dobře. Takže právě jsme zjistili, jaká je politická výměna informací a pokud souhlasíte, dostaneme se k dalšímu bodu programu a to je zpráva Tatiany Ždanoky na téma organizace výběrového šetření pracovních sil ve společenství. Pozměňovací návrh číslo 4. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? jasná většina to zamítla. Body 5 až 8 můžeme hlasovat unblock. Kdo je pro? Kdo je proti? To je jasně zamítnuto. Potom ústní pozměňovací návrh eh, rozpočet číslo 2. Jsou s tím nějaké problémy s tím ústním pozměňovacím návrhem? Nikoli. Takže rozpočet 2 hlasujeme. Kdo je pro? Jasná většina, děkuji vám, bylo to přijato. Kompromis E. Kdo je pro? Jasná většina, děkuji. F, kompromis F. Jasná většina. Kompromis G, jako Gustav. Jasnou většinou. Číslo 24, paní Esaja, kdo je pro? jasná většina, potom kompromis A, jasná většina, kompromis B, i zde je to jasné. Potom zde mám pozměňovací návrh číslo 2 od paní zpravodajky, kdo je pro. Dobrá, kdo je proti? Děkuji, bylo to zamítnuto. Kompromis C, kdo je pro? Jasná většina, děkuji. Kompromis D. Je zde, je to přijato, děkuji. Potom osmnáctka. Kostelo, kdo je pro? Většina byla přijata. A nyní hlasujeme o celku. A budeme hlasovat elektronicky, prosím. A tedy o tom pozměněném návrhu zprávy. Končím hlasování. 20 ne, 32 pro, 2 proti, 30 zdrželi. A návrh legislativního usnesení rovněž hlasujeme. Končím hlasování a s jakým výsledkem? 30 pro, 2 proti, 3 se zdrželi. A není otázka, zda chceme vstoupit do jednání nebo ne protože zde je třeba, aby to odhlasovala většina, to znamená minimálně 26 osob, takže zahajuji hlasování. Dá se, že to dopadne dobře. Děkuji. Končím hlasování. Ano, 31 hlasů pro, 3 proti a 2 se zdrželi. Takže srdečně blahopřeji. A děkuji. Blahopřeji zpravodajce. Další bod pořadu jednání je zpráva Jan Lambert. Není tu, ale zpráva tu je, takže kompromis B. Podává ho více frakcí, kdo je pro tento kompromis. Přijato. Kompromis C, jako Cezar. Od tří frakcí, kdo je pro, proti. Někteří jsou proti, ale jasná většina je pro kompromis Alespoň to tak vypadá. Je to tak. Myslím, že to byla většina. Potom pozměňovací návrh 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Jasná většina byla pro. 15. Skvělé juty. Kdo je pro? Proti. Nemůže být nikdo proti, samozřejmě. Všichni jsou pro. 16. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Jasnou většina. Pro. Kompromis D. Kdo je pro? Velká většina, děkuji. 18. Čába Sogor. Kdo je pro? Dobře, kdo je proti? Takže velká většina byla proti Čábo, bohužel. 20. Phil Benyon. Kdo je pro? Proti? Jasná většina pro. A kolegyně Antigone, kdo je pro její návrh? Proti? Jasná většina byla pro. Fajn. Kompromis E. Kdo je pro? Velká většina. Děkuji. Pozměňovací návrh 25. Kdo je pro? A prý to padá, pokud byl schválen kompromis D, dobře, tak děkuji, omlouvám se, o tom nebudem hlasovat, i když všichni by byli pro. Dostáváme se ke kompromisu F. Jasná většina je pro. Jednička od zpravodajky, kdo je pro? Jasná většina je pro. A kompromis A. I zde to vypadá na velkou většinu, děkuji. A pozměňovací návrh 3 od Antigony, kdo je pro? Děkuji, proti. Jasná většina byla pro, takže závěrečné hlasování o této zprávy. Zahajuji hlasování a končím hlasování. Takže 33 pro, 2 proti, nikdo se nezdržel, takže hm, blahopřejeme zpravodajce. Prosím, vyřiďte jí to. Willkommen zum Bericht des Kollegen. A nyní kolega David Kaza, Evropský akční plán pro obchod ku prospěch všech aktérů, prezentoval kolega Becker. Začínáme kompromisem A. Kdo je pro? Děkuji. Potom pozněvací návrh 3 Milana Cabrnucha. Kdo je pro? Děkuji. Jde proti? Zdá se mi, že to bylo jasně pro, ale radši to ověříme elektronicky, protože nám to dost jde. Takže zahajuji elektronické hlasování. Děkuji. Je tu nějaký nesoulad? Chcete hlasovat znovu o trojce? Ano, Alessandro, prosím. Já chci vyjasnit Eh, jaké je přesně číslo toho pozměňovacího návrhu? Number three. Eh, je to číslo tři. Gut, deswegen ist gut, dass wir elektronisch das machen, ja? A proto je dobré postupovat elektronicky. Takže pozměňovací návrh číslo 3 Milana Cebrnocha. Uzavírám hlasování s výsledkem 20 hlasů pro, 16 proti a nikdo se nezdržel. Takže návrh prošel. Potom kolega Pupakis, pozměňovací návrh 4, kdo je pro? Jasná většina. Pozměňovací návrh 5, hlasujeme po částech, nemáte s tím problém, výborně, takže o první části hlasujeme nyní, kdo je pro? Jasná většina, děkuji. Část druhá, kdo je pro? Kdo je proti? Prosím, ověřme si to elektronicky. Takže elektronicky část druhá pozměňovací návrhu 5. Končím hlasování. 19 hlasů pro a 17 proti. Nikdo se nezdržel. Kompromis B. Podává ho mnou frakcí, kdo je pro. Jasná většina, děkuji. Pozměňovací návrh Pupaky se, kdo je pro. I zde jasná většina, děkuji. Pozměňovací návrh 11 po částech, první část. Andrá Kocolínová Jasná většina je pro. A nyní druhá část. A byl tam ústní pozměňovací návrh, který podává ALDE. Nikdo není proti tomuto návrhu, takže kdo je pro tu druhou část? Včetně ústního návrhu. Jasná většina je pro. A potom to znění recommend for that the social partners are relevant. Kdo je pro? Kdo je proti? Většina je proti. U mě v té druhé části, tak ta první část byla schválená, to je jasné. A Čába se chce na něco zeptat, prosím Čábo Jury? Tomase, mně není úplně jasné, co byla ta druhá část. Já myslím, že když jsme hlasovali o pozměňovacím návrhu, tak o tom nemusíme znovu hlasovat. Takže já myslím, že ta druhá část již byla schválena. A již to bylo přijato. A nyní tedy číslo 12, opět hlasem po částech. První část, kdo je pro? Kdo je proti? Aha, tak to si zopakujeme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 17 pro a 16 proti a dva se zdrželi. A nyní druhá část. Vyzývá členské státy a tak dále. Kdo je pro? Bylo to přijato jasnou většinou. 13. Emer Kostelo, kdo je pro? Jasná většina přijato. 14. I zde opět máme ústní pozměňovací návrhy takže kdo je pro? Děkuji. Jasná většina. 15. Kdo je pro? Jasná většina. Kompromis C. Jasná většinou přijato. 20. Kdo je pro? I zde jasná většina. 21. Opět po částech. První část. Kdo je pro? Děkuji, kdo je proti? Jenom málo hlasů je proti a není druhá část. Kdo je pro? Děkuji, kdo je proti? Raději elektronicky si to zopakujeme. Hlasování o druhé části. Končím hlasování. A s výsledkem 16 pro a 15 proti. Kompromis D. Kdo je pro? jasná většina. A nyní pozměňovací návrh 24. Já jsem si myslel, že to jde unblock, ale nepůjde to. Takže 24, kdo je pro? Děkuji. Jasná většina. 25, kdo je pro? Děkuji, proti. Jasná většina byla pro. 26. Nebo chci se zeptat, můžeme 26 až 31 vzít an blok? Je to jen takový návrh. Souhlasíte, že bychom to vzali an blok? Nesouhlasíte. Dobře. Takže to projdeme řádně, krok za krokem. 26. Kdo je pro? Děkuji, jasná většina. 27. Kdo je pro? Děkuji. Jasná většina, přijato. 28. Kdo je proti? To si prosím ověříme elektronicky. Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu 28. Končím hlasování. 23 hlasů pro a 13 proti. Dobrá. 29. Kdo je pro? Mhm. Kdo je proti? Víte co, s kontrolem to radši elektronicky. 29. Elektronická kontrola. A končím hlasování. 19 hlasů pro, 13 proti a 3 se zdrželi. Třicítka. Jak to vypadá? Valná většina je pro. 31. Kolega Kreuzmann. jasná většina je pro. A elektronicky hlasujeme o celku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A jaký je výsledek? 34 hlasů pro, 2 proti a nikdo se nezdržel. Takže srdečně blahopřejeme Davidovi Kázovi a přejeme brzké zdravení. Děkuji. Ich darf darauf hinweisen, diejenigen, die etwas... Těm, kdo přišli později, říkám, že hlasování ke zprávě Harkin neproběhne, protože vznikly technické problémy. Okay, gut. Also all diejenigen, die jetzt in andere Ausschüsse müssen. těch z vás, kdo musí odejít na zasedání jiných výborů mohou, protože jsme skončili s hlasováním a debata se začne ubírat jiným směrem. Takže nyní bychom měli řešit zprávu číslo 12, ale tomu tak není, musíme to přeložit. A tím se dostáváme k bodu 20 a 21, které jsme předřadili. Takže číslo 20. Eh, Frederik Dardan připravil dvě zprávy a my netrpělivě čekáme na debatu, která k ním proběhne. Merci, président. Je vous propose aborder les deux... Děkuji, pane předsedo. Já navrhuji, abychom přistoupili k oběma na jednou. Budeme hovořit eh, o pozměňovacích návrzích, ale možná bych trochu připomněl filozofii svého návrhu stanoviska a globální filozofii, kterou jsem se řídil při předložení svých pozměňovacích návrhů. My si myslíme, že ty návrhy nejsou vhodné, protože více liberalizace v těchto strukturách nezlepší kvalitu, bezpečnost, dostupnost železnice a také konkurenceschopnost v porovnání s jinými způsoby dopravy a že to také nesníží náklady pro uživatele. V tomto kontextu jsme tedy stáli před volbou buď pouze předložit návrh na odmítnutí těchto návrhů, anebo k tomu zaujmout poněkud odstíněnější stanovisko, kdy se pokusíme pomocí pozměňovacích návrhů trochu vyprázdnit eh, ty návrhy, zbavit je toho jejich smyslu a o to jsme se pokusili prostřednictvím eh, těch základních a doplňujících pozměňovacích návrhů, abychom využili své schopnosti ovlivnit eh, konečný text. Pokud jde o řízení, tak naším cílem je zničit tu čínskou zeď mezi různými funkcemi a toto přesné rozdělení. Pokud jde o povinnost poskytovat veřejnou službu, tak tam máme tři stádia. Úplné zrušení návrhu komise a ponechání na příslušných úřadech, aby přidělovali tyto smlouvy rovnou, nebo tedy druhá úroveň je navýšit strop a třetí úroveň je odložit eh, uplatňování. Takže jsou tam tedy různé stupně, je třeba vždycky zajistit ochranu personálu a především tedy povinný transfer personálu s tím, že by se tedy zachovala jejich práva, když zde máme nějakou společnost, která získá tu zakázku. Potom je třeba posílit sociální dialog, vyjasnit eh, pravidla, která budou platit pro palubní personál. Také je nutná reciprocita mezi členskými státy. A máme několik eh, příkladů. Konstatuji, že pokud jde o řízení a povinnost poskytovat veřejnou službu, tak tam se v podstatě shodneme s pozměňovacími návrhy EPP, pokud jde o sociální záležitosti, tam se shodneme se zelenými a GUE, pokud jde o EFD, tak to jsem trošku čekal vzhledem k tomu, jak zde vystoupil kolega při prezentaci stanoviska, tak tam máme velké rozdíly a někdy je tam i tedy radikální přístup z jejich strany, takže to můžu říci souhrně v této chvíli a připravujeme kompromisní návrhy, abychom se pokusili ze všech těchto pozměňovacích návrhů vytvořit takové syntetičtější stanoviska. Děkuji, drahý Frederiku. A máme tady seznam řečníků. První George Pach z Lucemburku a pak Phil Benin. <clears throat> Ja, vielen Dank. Děkuji. Tomasi, děkuji, pane předsedo. Mohu se připojit k tomu, co řekl kolega Frederik Darden. Myslím si, že musíme tedy zvolit a buď to se rozhodnout k, eh, směrem tedy k úplnému odmítnutí, a já se tedy myslím, že vám mohu poděkovat vzhledem k tomu, že železnice po celé Evropě je třeba ozdravit v budoucnosti. Frederik hovořil o té čínské zdi a to vede k tomu, že v rámci výboru pro dopravu se neustále objevují žádosti o tom, abychom neharmonizovali železnice v Evropě, abychom eh, tu různorodost struktur, kultur a teritoriálních a regionálních zvláštností brali v úvahu a proto na druhé straně tedy se členské státy přejí určitou míru flexibility tak, aby co nejlépe využili své železnice pro tedy potřeby cestujících i nákladní dopravy. A to samozřejmě znamená ještě další administrativní náklady a to nedává v rámci tohoto materiálu žádný smysl. Pokud o vyjádření Federika Dardena, já si myslím, eh, že je třeba myslet na lepší kvalifikaci personálu, na jeho certifikaci. Je možná dobré uvažovat o tom, že eh, tady s tím jsou jasně provázány i pracovní podmínky a že je třeba tady mít eh, větší, eh, více snažit. A já si myslím, že také ve výboru pro dopravu, eh, tedy, že by nám to mělo být předáno, protože to je v naší gestci, ale pokud k tomu dojde, tak je třeba zajistit tedy ochranu, která jde ještě nad rámec toho, co je v návrhu komise. Komise se totiž ve svém návrhu ohlíží na stávající legislativu v této oblasti a já myslím, že o to se můžeme opřít a jsem si jist, že Frederik Garden spolu s námi a tedy připraví i další kompromisy. Děkuji, to bylo teda slova za EPP a z liberály má slovo Phil Benjen. Pan Filip Debakr je stínovým zpravodajem k těmto dvěma materiálům, ale je v Talinu na vyjednávání k ten 10, což je tedy vlastně také v gestci eh, výboru pro dopravu. Nicméně my jsme se s kolegou tady na půdě výboru pro dopravu eh, eh, zajímali především o železnice a to je také důvod, proč jsme předložili celou řadu pozměňovacích návrhů. My si myslíme, že je opravdu důležité, aby evropské železnice naplnily celý svůj potenciál. A když jde o to, o co jde v tomto balíčku, jde především o takový eh, posun v tom, jak fungují. My jsme se tedy zaměřili na to, co je potřeba k takovému posunu a z toho vychází naše stanovisko. Filip tady zdůrazňuje, že otevření trhu nevede k sociálnímu dumpingu. Když se podíváme na údaje, údaje ze Švédska a Spojeného království, což jsou dvě země, které otevřely svůj trh, vidíme, že je to tedy, jsou to jediné dvě země, kde tedy toto odvětví dále se rozvíjí v Británii, tedy se ten objem téměř dvojnásobil, což je dobrý příklad. Pokud jde o trh práce na železnici, já myslím, že restrukturalizace jej neoslabuje, naopak vedlo to tedy k zvýšení míry zaměstnanosti, navýšení mest a tak dále. A železnice v Evropě v tuto chvíli nefungují řádně a pokud se budeme snažit zachovat statut quo, tak to tady tomu trhu nějak nepomůže, nyní je roztříštěn je to trochu jako balkánské státy a proto se snažíme tedy vytvořit takovou jednotnou sféru. Je samozřejmě pravda, že je třeba zlepšit eh, situaci posádek a to, aby tyto se zaměřily na zákazníka jako na svoji první prioritu. Práva přístupu E, jsou tedy prioritní. Členské státy nadále mohou uvalit požadavky související s poskytováním veřejné služby, což platí i v Británii a dokonce i na dálkových trasách. A velmi se to osvědčilo. A my jsme tedy si všimli toho, že vlastně e, výrazně narostl počet spojení na takových trasách a je také důležité tedy řešit to formou veřejných soutěží, tendrů, ovšem na základě jasně definovaných podmínek. A my tady ještě hodláme tyto podmínky vyjasnit v další debatě. Načasování, které navrhuje komise, je vhodné a bylo by dobré ho dodržet, protože jinak to povede k dalším spožděním ve změnách. Filip také tedy navrhuje stanovit minimální úroveň služeb tak aby měli cestující určité záruky cestují-li vlakem. Nyní máme již eh, sociální pravidla pro pracovníky na železnici. Čtvrtý balíček je nechává tak, jak jsou, v kombinaci s národními pravidly o sociálních standardech. A eh, proto tedy zavádět ještě evropskou legislativu na toto téma je redundantní. A také tedy je důležité tedy postavit na stejnou úroveň eh, správce infrastruktury a provozovatele jednotlivých vlaků, protože jen to zalepší, zajistí lepší služby pro cestující od, a o to v tomto čtvrtém balíčku jde. Pokud jde o ten test eh, hospodářské rovnováhy, já s tím naprosto souhlasím a mělo by se to týkat i poskytování veřejných služeb i tam, kde nabízíme otevřený přístup, protože jen tím zajistíme, že i stávající služby budou dostatečně chráněny, který se těší na další debatu nad pozměňovacími návrhy s reportérem i se zpravodajem i stínovým zpravodajem. A za zelené Elizabeth Schroeter, která je stínovou zpravodajkou. Ano, je to tak. A já mám celou řadu pozměňovacích návrhů, které jsem předložila. A byla bych ráda, kdyby nám zpravodaj oznámil, jak Eh, se k těmto pozměňovacím návrhům postaví, protože pro nás, jako pro frakci, je to nesmírně důležité. Moje pozměňovací návrhy té oblasti otázky oddělení infrastruktury a provozování jednotlivých železničních tratí, tak tam jsme se, jsme se zaměřili zvláště na kompetence našeho výboru a na otázku, jak se zachováme k zaměstnancům. Je totiž velice jasné, že to je nesmírně komplikovaný balíček, má nejrůznější dopady v jednotlivých členských státech. A přesto se domnívám, že nesmíme zavírat oči před tím, že dojde k evropeizaci a naším úkolem zde je na tomto místě také zavést určité minimální standardy v oblasti zaměstnanosti. Já souhlasím s některými věcmi, které uvedl kolega Bach v souvislosti se vzděláváním, certifikací, ale například i se vztahem k ochraně zaměstnanců, když dojde ke strukturálním změnám. A také jde o to, že tito zaměstnanci mají obrovské know-how a nejde ho jen tak někam vylít. Je důležité si uvědomit, že se jedná o odborníky, o specialisty, mají obrovské zkušenosti. A potom je tu i otázka například železničních opraven, provozoven. Eh, když se to všechno rozdělí, k čemu to povede? A právě tímto směrem jdou návrhy komise a bude to znamenat obrovskou nevýhodu spočívající v v tom, že je otázka, zda zůstane udržené toto know-how. To je důležité téma pro Evropu, proto jsme předložili pozměňovací návrhy a zajímal by mě tedy názor zpravodaje. Potom k tomu druhému dosie, to je podle mého názoru věc, která se předkládá v nesprávnou chvíli. Je to zbytečné, dochází k otevření veřejné dopravy na lokálních tratích v rámci Evropy. Ale my jsme tehdy jako, Evropa řekli, jako Evropský parlament řekli, nejde vše jenom tak takto dávat v malých eh, mm, dávkách, protože my máme zodpovědnost za poskytování veřejných služeb, zvláště v těch nevýhodněných eh, regionech. Netýká se to jen Belgie, Lucemburska, ale i třeba velkých oblastí, kde jsou různé drobné regiony, obce, které leží na okraji a lidé z nich by také rádi si někam dojeli a rádi by se také večer dostali zpátky domů. A to jsou témata, která, u nich my jsme jako parlament řekli, když přišlo k tomu prvnímu otevření, že my máme zodpovědnost za poskytování veřejných služeb v tomto regionu a veřejné služby v těchto znevýhodněných regionech, které jsou třeba v odlehlých oblastech. Uvědomte si jenom, jak to vypadá v různých alpských údolích, kteří si nadále přejí mít spojení, že je důležité, aby toto zůstalo zachováno. A proto jsme nalezli takovou speciální úpravu, ale komise ji nyní hodila přes palubu. A to je velký problém Evropy, že se to takto hodilo přes palubu. A proto jsem předložila pozměňovací návrhy, které toto poskytování veřejné služby ještě jednou podtrhávají. Výbor pro dopravu říká, že by mělo být možné, abychom na jednu jízdenku po Evropě mohli z bodu A dojet do bodu B to plně podporuji, aby zde došlo k nějakému sjednocení. Víme, že když zvládneme eh, jednotit dva různé regiony, tak aby jednou jízdenku na jednu jízdenku člověk mohl jet z jedné obce do druhé, když o to usilujeme, tak je to docela problém, protože on je rozdíl, jestli bydlíte ve velkém městě a tam využíváte hromadnou dopravu, kde je to velice atraktivní věc i pro podnikatele, anebo zda se pohybujete někde po vesnicích a ceny ve městech jsou někdy příliš drahé na to, aby si to lidé z vesnice mohli eh, dovolit, ale jsou prostě někteří lidé na tento druh dopravy plně odkázaní. A tyto aspekty, sociální aspekty v této oblasti, tedy i to, že když nepatříte v nějaké zemi k té bohaté vrstvě, takže si ještě můžete dovolit vůbec jezdit veřejnou dopravou, že je důležité toto zajistit. Aby tyto okrajové regiony nadále měly základní služby a to ne jenom jednou do týdne, ale také ráno a pozdě večer, aby si třeba lidé mohli ještě vyrazit do divadla a podobně. To jsou podle mého názoru nesmírně důležité věci. A proto jsem těchto věcech předložila pozměňovací návrhy. Opravdu mi na tom velice záleží, aby struktury byly zachovány tak, aby sloužily lidem. A proto mě velice zajímá, jaký je názor pana zpravodaje. Děkuji. Děkuji, Elizabet. Za Evropskou komisi máme zde někoho, kdo by se chtěl přihlásit o slovo. Je to tak? Prosím. Kdybyste se představili, abychom to mohli dát do zápisu. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Ze všeho nejdříve chci poděkovat eh, zpravodaji za jeho práci na těchto dvou návrzích a děkuji také členům tohoto výboru, kteří předložili pozměňovací návrhy. Jedná se samozřejmě o dva velmi důležité texty, které jsou zásadní pro železniční dopravu, protože se týkají jednak tedy struktury železničních podniků, železničních společností a na druhé straně také eh, strukturu regionálních služeb a jejich poskytování. Pár, pozměňovacích, pár tedy komentářů k pozměňovacím návrhům, které mně připadají důležité. Za prvé se chci zmínit o sociální dimenzi těchto pozměňovacích návrhů. Komise chce zlepšit kvalitu železničních služeb a chce také zlepšit nabídku, tedy kvantitu to vše samozřejmě musí proběhnout s tím, že se budou dodržovat práva pracujících. V tomto smyslu bych rád připomněl, že evropská legislativa už nyní má pravidla, která chrání pracující především. Je zde nařízení o povinnosti poskytovat veřejnou službu, to je nařízení 1370 2007, tento návrh, nebo tedy toto pravidlo stanoví, že je třeba převést transfer pracujících, když dojde převzetí společnosti. Jenom společnosti existuje celá řada pravidel, která chrání pracující také na národní úrovni, především v rámci kolektivních smluv. Chci také říci, že v členských státech, které otevřely své trhy konkurenci především ve Švédsku a ve Spojeném království jsme zjistili, že nedošlo ke ztrátě pracovních míst, právě naopak a zvýšil se počet pracujících na železnici, jak velmi správně připomněl pan Benjon. K tomuto bodu bych ještě řekl, že si komise myslí, že otevření trhu nemá nebo nemůže být vnímána jako nebezpečí pro pracující, ale spíše jako možnost, která přinese vytvoření nových pracovních míst. Pokud jde o revizi nařízení o smlouvách na poskytování veřejných služeb, to je nařízení 1370 z roku 2007. Tam je celá řada pozměňovacích návrhů, které komise bohužel nemůže podpořit. Komise si myslí, že Veřejné výběrové řízení musí být obecným pravidlem. Jak ukazuje analýza dopadu, která doprovází návrh komise, tak se odhaduje, že zvýšená efektivita bude o 20 až 30 To je, není jenom nějaká analýza komise, je to také zkušenost členských států, kde probíhají tato výběrová řízení, především tedy z Německa. Kromě toho, že se tím zvyšuje efektivita, účinnost díky těmto výběrovým řízením, tak je důležité zdůraznit také důležitost transparentnosti při využívání veřejných prostředků. Je to pravidlo, kterým se řídí veřejné výběrové řízení i mimo Evropu a nevíme, nevidíme důvod, proč na evropské úrovni bychom měli mít nějakou výjimku pro železnici. Takže komise má za to, že všechny pozměňovací návrhy, které by chtěly oslabit nebo zcela zamítnout návrh komise, že by se poskytovaly tyto, nebo tedy udělovaly tyto smlouvy prostřednictvím veřejného výběrového řízení, tak to jsme rozhodně proti. Podniky samozřejmě musí mít příležitost přizpůsobit se těmto novým podmínkám a proto komise navrhuje rozumné datum, to znamená rok 2019 a nemůžeme podpořit datum 2029 nebo něco podobného. To by umožnilo členským státům udělovat smlouvy přímo bez transparentnosti na období 15 let. To by znamenalo, že by to byly smlouvy, které by končily v roce 2044 smlouvy o malé hodnotě, které podle komise mohou být udělovány přímo, tak máme prach de minimis 5 milionů eur. To je tedy pro smlouvy na 15 let dohromady tedy 75 milionů euro a nemáme žádný záměr dát to na 10 milionů eur ročně. Pak zde je princip oddělení funkce řízení a zprávy a funkce poskytování služeb. My chceme, aby noví operátoři nebyli diskriminováni v porovnání s historickými provozovateli, takže si myslíme, že potřebujeme jasná a transparentní pravidla. Myslíme si, že ten návrh, který předkládáme, je flexibilní v tom smyslu, že doporučuje dezintegrovanou strukturu, kde by byly odděleny tyto dvě funkce, nicméně umožňuje zachovat integrovanou funkci, budou-li dodržována určitá pravidla, jak se tady hovořilo o té čínské zdi. Pokud jde o otevření trhu s obchodními službami, s tím se také počítá v tomto návrhu, ale je třeba, jak říká také zpravodaj, zachovat rovnováhu mezi smlouvou na poskytování veřejných služeb a obchodními službami. Spravodaj počítá s tím, že do legislativních textů by měla být začleněna určitá velmi přesná kritéria, která by umožnila provést tento ekonomický test. Pokud komise tedy nemá žádný problém s obsahem těchto opatření, nemyslíme si ovšem, že je nutné a vhodné tato opatření začlenit do legislativního textu. Komise už dostala mandát v rámci přepracování prvního železničního balíčku, aby připravila tato pravidla a právě na tom v současné době pracuje. To jsou tedy body, ke kterým jsem se chtěl vyjádřit na které jsem chtěl položit zvláštní důraz. Doufám, že budou inspirovat zpravodaje a členy tohoto výboru k tomu, aby dopracovali, dokončili svou zprávu. Komise je samozřejmě k dispozici zpravodaji i členům tohoto výboru, pokud budou chtít doplňující informace. Děkuji. Merci beaucoup, monsieur. Děkuji. A teď na závěr zpravodaj. Frederik, spousta otázek, takže doufám, že i spousta odpovědí. Je to na tobě. Děkuji předsedo. Rád bych eh, poděkoval různým eh, frakcím a různým stínovým zpravodajům za jejich příspěvky, především za předložené pozměňovací návrhy. Chci jim také poděka- poděkovat eh, za jejich vystoupení dnes dopoledne a také chci poděkovat komisi za její příspěvek. Musím vám říci, že nejsem příliš překvapen vystoupeními jednotlivých členů, protože je to v podstatě v souladu s tím, eh, co jsem si myslel, když jsem si četl jejich pozměňovací návrhy. Jak jsem říkal ve svém úvodu před chvílí, velmi se shodneme s frakcí EPP na celé řadě věcí. V mnoha věcech se shodneme i se zelenými. Jejich pozměňovací návrhy se velmi blíží našim mohu říci, že ty pozměňovací návrhy, které jste předložili, budou do široké míry tedy začleněny do kompromisních pozměňovacích návrhů. Ještě budeme mít příležitost o tom hovořit příští rok. Ten přístup liberálů je spíše, abych tak řekl, v rozporu s naším přístupem, i když cíle jsou stejné. Posílit zaměstnanost, posílit místo železnice, mezi jednotlivými způsoby dopravy. To jsou důležité věci. Já si myslím ale, že musíme mít na mysli také aspekt bezpečnosti, to je důležitý prvek, a musíme mít také na paměti aspekt dostupnosti, především pokud jde o regiony, linky, které nejsou příliš dobře obsluhovány a já plně souhlasím s tím, co říkala paní kolegyně ze strany zelených. Takže máme cíle, které jsou společné, ale pokud o tu naši úvahu, tak si myslím, že si nevolíme stejnou cestu k dosažení těchto cílů. To samozřejmě může být ještě předmětem debaty a já jsem otevřen argumentům jednotlivých eh, poslanců, jsem si jist, že při vypracování kompromisu a hlasovacích seznamů budeme ještě diskutovat a budou to bohaté diskuse. Merci beaucoup, Frederik. Děkuji, Frederiku. Timetable. A máme následující harmonogram. 14. listopadu projednáme kompromisy a také budeme hlasovat. Potom výbor stran bude hlasovat, někteří z nás jsou i v tomto výboru, bude se hlasovat 26. listopadu a v únoru 2014 na plénu. Takže vám děkuji. A nyní se dostáváme k bodu číslo 14. A jde o sociální dimenzi hospodářské a měnové unie. Bohužel zpravodajka nás zastupuje právě ve Vilniusu, ale možná, že jste některý z poslanců a poslankyň chtěl přihlásit o slovo. Takže o tomto tématu můžeme diskutovat i bez paní Bereš. Takže kdo se hlásí o slovo? Phil se hlásí, máme ho na seznamu. Budeme postupovat hierarchicky, takže první dostane slovo Čába Ry a potom dostane slovo Phil Benjan. Děkuji, pane předsedo. Takže teď můžeme podrobněji hovořit o všech otázkách, které zde zazněly už při minulém hlasování. Když bylo vydáno sdělení komise, tak jsme ho uvítali, protože si myslíme, že je potřeba že potřebujeme takovéto sdělení. Když vytváříme hospodářskou a měnovou unii, tak potřebujeme také vědět, jaké budou sociální dopady hospodářské a měnové unie. Takže je nutné, aby zde byla sociální dimenze a my tuto myšlenku podporujeme. Přijali jsme také tu myšlenku scoreboard, která byla obsažena ve sdělení komise je to nástroj, který nám umožňuje přesnější pohled na situaci, aniž by to mělo nějaké závažné dopady na tuto oblast. Myslíme si, že v oblasti sociální politiky jsou možnosti Evropské unie relativně omezené a jsou zde opravdu velké rozdíly mezi členskými státy v jejich národních strategiích. Takže je třeba se sbírat všechny údaje, všechny tyto rozdíly je třeba je analyzovat a potom máme ukazatele, které se týkají sociální inkluze a dalších věcí. A je třeba podpořit členské státy dobrými myšlenkami. Ale nemůžeme aby, nemůžeme tedy dovolit, aby ten výsledek sociální analýzy byl takový, jaký je v současné době. Základ, tedy právní základ, je odlišný. Na jedné straně máme evropské kompetence, na druhé straně národní kompetence. Takže pokud jde o tento text, Máme zde s ním opravdu spoustu problémů. A to v celé řadě bodů. Rádi bychom vypustili některé části textu nebo některé části textu bychom rádi pozměnili. V každém případě si myslím, že budeme mít ještě příležitost se na tom ještě dohodnout. Takže pokud chcete, budeme v tom ještě pokračovat. Začneme od začátku, vypustíme body F a I a O, Q, X také částečně. Rádi bychom také vypustili druhou část. Nemyslím, že bychom teď měli hovořit o všech detailech. Důležité je, že si myslíme, že je třeba vzít v úvahu sdělení komise a je třeba, abychom se drželi smlouvy a abychom respektovali to, že sociální kompetence, kompetence v sociální oblasti musí zůstat na národní úrovni. A pozor, abychom nešli do slepé uličky, protože všichni chtějí, aby různé strategie byly určitým způsobem určovány parlamentem, aby parlament předložil určité argumenty. Chceme mít mnohem vyváženější text a jsme připraveni dohodnout se s kolegy na detailech. Děkuji. Čaba Uri, koordinátor. To byl tedy Čaba Uri, koordinátor za PPE a nyní koordinátor za sociální demokraty. Děkuji, pane předsedo. Toto je důležitý okamžik v politickém životě Evropské unie. Blíží se konec našeho volebního období, takže očekáváme novou kapitolu naší historie a myslím si, že musíme mít odvahu řídit eh, tento vůz a budeme se koukat dopředu, nejenom dozadu, do zpětného zrcátka, protože zde vlastně vytváříme novou architekturu pro budoucnost. A to, o čem teď diskutujeme a to, co navrhuje komise, i když řekl bych poměrně stydlivě, ostýchavě, je, aby tato nová architektura nezapomínala na sociální dimenzi. To znamená, aby hospodářská měnová unie měla i sociální rozměr. V současné době ho nemá. V současné době prostě neexistuje. Máme deficit, máme dluh, máme uh, boj za spolupráci a spolupráci v boji proti makroekonomickým nerovnostem, ale na seznamu neznáme vůbec nic, co by se týkalo pracovního trhu, co by se týkalo občanů. Prostě úplně se to změnilo kvůli krizi, to, co bylo v horizontu 2020. Po celé řadě slibů ze strany rady, poté co Barroso sliboval, že budeme mít sociální rozměr, tak konečně zde něco takového máme a my to musíme přivítat, protože komise teď nevystupuje jako v defenzivě, ale naopak ofenzivě. A náš výbor by měl poskytovat důležitý vstup právě pokud jde o sociální dimenzi. Takže mi dovolte, abych konstruktivně připomněl kolegům, že jsme právě hlasovali, že rada v této diskusi vůbec nebude. Tím jsme rozbili možnost, aby rada odpověděla a byla zapojena do této debaty, což by měla být, jak se říká logicky, metoda založená na komunitární metodě. Měla by to být tedy debata mezi třemi evropskými institucemi, takže já musím říct si kolegovi Orimu, je to velmi rozporné, když hovoříme o tom, že je třeba poslouchat národní parlamenty, poslouchat státy, tak najednou jsme si teď odhlasovali, že nechceme poslouchat radu, nechceme si vyslechnout názory rady na budoucnost sociálního pilíře. Takže v následujících hodinách se pokusíme, a já vám to už teď říkám, že pokusíme se je pozvat alespoň tedy neformálně. Když budeme diskutovat o usnesení, tak mně připadá zásadní, aby to bylo opravdu třístranné jednání, třístranná diskuse. Přijde mně absurdní, abychom diskutovali jenom tedy komise a parlament bez přítomnosti členských států. A my jsme to teď právě před chviličkou odmítli. A já věřím že kolegové ve své moudrosti nám pomohou najít nějaké řešení. Samozřejmě máme rozdílné názory na to, jak má ten sociální pilíř vypadat, ale není žádný smysl v tom, že bychom z těchto diskusí vyčlenili radu. Jinak vítáme tu změnu, kterou předkládá komise. Konečně máme něco, co nám může dovolit zahájit uh, určitý směr, zasadit sociální problémy na stejnou úroveň v evropském semestru, na stejnou úroveň, jako jsou makroekonomické nerovnosti a my určitě předložíme pozměňovací návrhy k usnesení a posílíme to, co už se v tom usnesení jako takovém říká. Upřímně si myslím, že je důležité říci, že Evropská komise nám nabízí určitou věc, která je zásadní, ale je důležité, abychom měli také soubor ukazatelů, který nám umožní sledovat vývoj sociálních eh, rozdílů, protože je důležité dívat se do zrcadla Logické je, že každý den vidíme, že jsme starší a ošklivější, ale díváme se do toho zrcadla proto, abychom mohli upravit ty nesrovnalosti, problémy, které vidíme. Takže komise nám dává scoreboard, to je důležité, to je takové to zrcadlo, ale chybí tam důležité prvky. A my předložíme pozměňovací návrhy v tom smyslu, aby se nezapomínalo na důležité věci, třeba eh, chudobu dětí nebo na rozdíly v odměňování, na to, kde vznikají ty černé díry v sociálním rozvoji. Další důležitý problém je nejen to, že tedy budeme mít dobrý nástroj pro analýzu, ale hodně chybí také v těch prvcích, které by mohly vést k politikám anticipace a také k nápravným politikám. Pokud jde o makroekonomické rozdíly, tak eh, tam jsme si svou metodu našli. A stejně tak bychom si teď měli dát pozor na celou řadu kapacit, které by nám umožnily anticipovat problémy a především je napravit. A v tom sdělení komise si myslím, že se zatím ještě nebere v úvahu to, že sociální rozdíly mají veliký vliv na současnou krizi. A to chceme také udělat ve svých pozměňovacích návrzích. Chceme zdůraznit eh, ten zjevný fakt, že hospodářská krize je založena na rozdílech mezi členskými státy. Euro minulý rok málem zahynulo kvůli asymetrii mezi členskými státy. Není možné budovat vnitřní trh s těmito rozdíly, s těmito asymetriemi, s ekonomikami, které fungují úplně odlišně a které se čím dál více liší ve svých základních parametrech. Bude nemožné budovat Evropu, pokud pracovní trh, pokud příjmy a pokud sociální oblasti budou pořád tak odlišné, pokud zde nebude politika soudržnosti a konvergence, ale naopak, pokud zde budou čím dál hlubší rozdíly. A my to tam budeme zdůrazňovat, protože pokud ne, tak za rok objevíme totež, co jsme objevili před chvíli dost dramaticky, že nemůžeme mít jednotnou měnu, pokud nebudeme mít koordinovanou hospodářskou politiku. Za několik let uvidíme, že nebudeme mít koordinovanou politiku, pokud nebudeme mít sociální koordinaci, protože není možné mít koordinovanou ekonomiku, když nebudeme mít koordinovanou sociální politiku. Když se například hovoří o nezaměstnanosti mladých, tak se doporučuje něco více než jen mobilita lidí ze zemí periferie do zemí centra. My musíme jasně říci, že toto je neudržitelné, protože země na periferii Evropy se rozhodně neudrží, když budou vzdělávat eh, a vytvářet pracovní sílu, která je potom opustí. Nemůžeme mít bohaté centrum Evropy, když periferie bude chudá. Nic takového existovat nemůže. Musíme vzít v úvahu sociální soudržnost, územní soudržnost, příležitosti pro všechny evropské občany. To tedy budou naše pozměňovací návrhy. Kolega Öry byl velmi uzavřený a nemá širokou vizi té předcházející debaty. A já mu připomínám, když budeme diskutovat o těchto pozměňovacích návrzích, tak pochopte, toto není socialistická propaganda. To nemá nic společného s volbami. Jde o budoucnost Evropy, jde o budoucnost milionů a milionů evropských občanů, mladých, pracujících. Pokud budeme pokračovat ve stejných chybách, a nevyužijeme té nové dimenze, kterou nám nabízí tato komise, tak uděláme chybu. Protože jinak eh, zde bude možnost eh, zaujmout novou strategii a zachránit sociální Evropu. A my tedy předložíme konstruktivní pozměňovací návrhy, budeme o nich diskutovat. A eh, s kolegy a prosím je, aby na to nenahlíželi jako o nějak, na nějaký stranický pokus, ale chceme, abychom překonali krizi a aby tato příležitost byla využita k tomu, že vybudujeme lepší Evropu. Andro, ich... Děkuji, Alessandro. Já myslím, že je to velmi ožahavé eh, téma a měli bychom mu věnovat dostatečný prostor pro diskuzi, možná ji zkrátíme u jiných zpráv, protože tohle je pro nás zásadní, zásadní. Phil Benjen, máte slovo. <laughs> Já nebudu hovořit tak dlouho. A bohužel není mikrofon. Press the button. Must have gone back off again, sorry. Uh, yes, this is again Philip Debacker's uh, shadowing this report. Já tady hovořím také jménem stínového zpravodaje, který chce poděkovat zpravodaji za práci na tomto materiálu, ale jak asi očekáváte, máme určité problémy s textem. Jak už vyplnulo z předchozích debat, my eh, nesouhlasíme s automatickými stabilizátory na Evropské unii ani nepodporujeme spouštěcí mechanismy, protože to je velmi nerozumné. Také máme problém s úvodními ustanoveními O, R, T a U a bychom chtěli vypustit odstavce 1, 2, 6, 10 a 16. Myslíme si, že by mělo být lepší monitorování sociálních indikátorů a že sociální indikátory hrají zásadní úlohu v tom smyslu, že doplňují hospodářské indikátory. ale jsme velice skeptičtí, pokud jde o tedy eh, házení všech těchto indikátorů, tedy sociálních, hospodářských a tak dále, do jednoho pytle. To je eh, nesmysl nejenom tedy z hlediska eh, rozumné úvahy, ale také z toho, co si pak počnete s konečným výsledkem. Takže ta myšlenka tedy té kombinované scoreboard je podle mého názoru chybná. Měli bychom mít hospodářské indikátory, sociální indikátory, kterým opravdu můžeme věřit a kterým, kterým také rozumíme. A pokud to uděláme takhle, tak tedy uh, spíše pokročíme ku předu. Filip se tedy těší na další diskuzi během příštích týdnů. Děkuji, Filip. A nyní a zelení. Elizabeth Brückenbaum. Elizabeth, přemusíš to nějak? No, nevím, ale možná do toho vnesu trochu jasno. Všichni se shodou na, to, že, na tom, že euro potřebuje nějaké hospodářské řízení a vládu. A o nic víc nejde. Nejde tady o tu myšlenku vyjádřit, že sociální otázky by se měly řešit na evropské úrovni. Ne, jde prostě o to, že jak tomu máme i ve monetární politice, to se také utváří na vnitrostátní úrovni. Ne vše, co se tam usnese, je na evropské úrovni a jde o to zajistit sociální rovnováhu. A já v tom Alexandra podporuji, že jde o to, abychom nadále nezabředávají do této nevyvážené pozice. Ale já pocházím z relativně bohaté země, ale tato, tato nerovnováha škodí nakonec všem. O to jde. A my, zelení, si také myslíme, že automatické nástroje pro vybalancování jsou zapotřebí, v návrhu komise nejsou, to je velká chyba. Jsou to makroekonomické nástroje, které vůbec umožní to, aby Evropská unie ve své rozmanitosti byla unii stabilní. A evropské strukturální fondy zde nestačí, jsme toho svědky a já to považuji za problém. Je to problém, že se neustále rozvírají více nůžky mezi bohatými a chudými regiony. A proto je důležité se zaměřit na to, bychom pohlíželi nad rámec hranic a snažili se o to, aby v některých státech nebyla chudoba příliš vysoká, protože to poškodí všechny státy, i ty bohaté členské státy, protože všichni profitují z Evropské unie a podle mého názoru toto je obsahem toho pokusu komise o toto sdělení, ke kterému my vydáváme usnesení. Měli bychom dbát na to, a jsme si toho vědomi, že všechny tyto oblasti hospodářské zprávy jsou kompetenčně ošetřené. Víme, jaké kompetence má EU, jaké kompetence mají členské státy a také víme, že máme metody Eh, které různé věci umožňují. Je to metoda otevřené koordinace, kde členské státy prostřednictvím těch kritérií mohou tlačit na to, aby došlo k usnesení, k rozhodnutí. Nakonec budeme moci postupovat jenom takto. Ale ti, kdo to mají podnítit, kdo to mají dát na politický program, ne, a postarat se o to, aby se to dostalo na politický program rady, to jsme my, se záručním fondem pro mládež jsme to udělali také my. To také není nějaký legislativa EU, to je rozhodnutí členských států v rámci otevřené koordinace. A to je ta obsahová e, stránka, o kterou tu jde a pokud budeme spolupracovat na tom obchadu, e, obsahu, tak se posuneme ku předu a pomůže to všem státům a zvláště těm, které nyní nejvíce trpí krzí, protože oni se z toho močálu sami také nevytáhnou. A e, pomůže to zvláště Evropě také jako celku. A je to vlastně jediná cesta, jak se z krize dostat. Děkuji. Děkuji, Děkuji Elizabeth. Elizabeth. Čaba Eri se ještě jednou přihlásil o slovo, jenom stručně dvě minuty. E, e, Děkuji za to, že jste mi dal slovo, pane předsedo. Za prvé, Alessandrovi chci říci, že evidentně jsme ochotni najít nějaké řešení. A ve vztahu k radě náš problém spočívá v tom, že by nemělo docházet k výměně názorů na základě tohoto materiálu. Nemá smysl opakovat eh, záležitosti, u kterých již známe odpověď a ani klást otázky, na které existuje pouze jedna odpověď, vzhledem k tomu, jak jsou nastaveny legislativní parametry. A vzhledem k tomu, že jsou před námi evropské volby, nechci tedy nějak obvinovat socialisty. Samozřejmě všichni se snaží využít příležitosti pro přípravu kampaně, ale my se nechceme zapojit do této konkrétní věci. A tam, kde hovoříme o boji s chudobou, a tedy s tím světovým dnem boje proti chudobě, tak je třeba si uvědomit, že je třeba to brát vážně, tuto záležitost. A já jsem přesvědčen, že Evropská unie má určitou sadu nástrojů, možná omezených, ale má sadu nástrojů, kterými řešit nerovnováhu mezi regiony. Máme tu strukturální fondy, fond soudržnosti a všichni víme, že v praxi ale jde o malý objem peněz. Je to méně než 1% celkového objemu rozpočtu, čili nestačí to na řešení těchto problémů. Možná to pomůže na zlepšení koordinace, eh, na provedení lepší analýzy. Já si ale nenamlouvám, že bychom to vyřešili, pokud to členské státy nejsou schopny vyřešit sami. Evrop, nenamlouvám si, že Evropská unie v oblasti sociální politiky může nabídnout nějaká hotová řešení. To není možné, můžeme pouze přicházet s návrhy a musíme se chovat jako partneři a snažit se najít eh, určité nástroje, které nám umožní tuto politiku naplnit. Já se obávám, že nemáme ani dost pravomocí, ani dost peněz, abychom dosáhli čehokoliv jiného. To je můj největší problém s touto koncepcí. Když se podíváte, kde jsou největší problémy, tak vidíte, že hovoříme o automatických stabilizátorech, ale nemáme ani pravomoce, ani peníze na evropské úrovni, abychom to zavedli do praxe. A také upozorňujeme na to, že existují závažné problémy v členských státech. My to neustále děláme na základě evropských iniciativ iniciativ a také říkáme, že Evropská unie může finančně přispívat. Je to, dejme tomu, 6 miliard euro, ale to je pouze kapka v moři. A pokud chceme opravdu dobře využít vynaložené prostředky, tak je třeba také zajistit hospodářskou stimulaci, a šířit informace a také tedy rozdělit ty úkoly mezi jednotlivé členské státy. Děkuji. To byla tedy debata, která jistě ještě bude pokračovat. Do 23. října můžete do, překládat pozměňovací návrhy v, pouze v angličtině, a to do 12 hodin, a to protože nemáme k dispozici překlad. A potom 5. listopadu budeme řešit pozměňovací návrhy, budeme o nich také hlasovat a v listopadu se to také dostane na program plenárky. A to byl tedy bod 14 a nyní k bodu 15, sociální úhrada pro všechny, včetně osob samostatně vydělečně činných. Paní Blinkevičilte je zpravodajkou, dáme jí slovo a pak tedy očekávám stručnou debatu. Ači firmininke. Děkuji, pane předsedo. To, že v rámci našeho výboru můžeme připravit zprávu o sociální ochraně pro všechny, včetně osob samostatně výdělečně činných, to je velmi důležitá věc. A já si myslím, že je velmi důležité hovořit o tomto tématu na evropské úrovni, především ve chvíli, kdy dochází k rozpočtovým škrtům v Evropské unii a kdy zároveň roste nezaměstnanost a zvyšuje se poptávka po sociálních dávkách, takže systémy sociálního zabezpečení opravdu dostaly velmi tvrdý zásah. Dochází ke snižování příjmu, nárůstu nezaměstnanosti, tím pádem také klesají odvody do, na zprávu sociálního zabezpečení. Má zpráva pokrývá celou řadu aspektů obsahuje dvě části. První část se týká sociální ochrany pro všechny a druhá část se týká OSVČ a jejich sociálního zabezpečení. Stručně představím základní aspekty této zprávy, které jsou zde odraženy. Chtěla bych především zdůraznit, že je nutné rozvinout a modernizovat systémy sociálního zabezpečení aby byla zajištěna adekvátní sociální ochrana pro všechny a abychom vycházeli z toho, že to bude dostupné všem a že zde nebude diskriminace. A zároveň se také zajistí schopnost reagovat na demografické změny a na to, co se děje na trhu práce. Na druhé straně musíme také zajistit eh, zodpovědné a udržitelné financování, a to zejména v kontextu krize. A to proto, aby bylo možno poskytovat odpovídající sociální dávky potřebným. Musíme také připomenout, že sociální investice umožňují sladit sociální a hospodářské cíle a právě z toho důvodu sociální investice musí být považovány ne jako výdaje, ale především jako investice. Vyzývám členské státy, aby podpořili zaměstnanost mladých, aby v této věci vynaložili větší úsilí, aby zajistili, že mladí nebudou diskriminováni. a že nebudou omezována práva mladých pracujících. Je důležité, aby členské státy věnovaly zvláštní pozornost zranitelným skupinám postiženým, nezaměstnaným, mladým, neúplným rodinám, důchodcům. Je třeba zajistit sociální ochranu těchto kategorií. Na druhé straně členské státy také musí dosáhnout toho, aby sociální služby byly, nebo tedy sociální dávky byly přístupnější, dostupnější především těm nejzranitelnějším kategoriím obyvatelstva a těm, kteří potřebují třeba dlouhodobou zdravotní péči. A chci také upozornit na problém dostupnosti sociálních dávek ve venkovských oblastech. Čím dál častěji se setkáváme s případy zneužívání, vykořišťování pracujících, vyzývám členské státy, aby více a aktivněji bojovali proti nenahlášené práci, práci na černo nebo proti nejistotě v této oblasti. Snažíme se ušetřit, nicméně není přijatelné, aby pracovní smlouvy, běžné pracovní smlouvy, byly nahrazeny atypickými sociálními smlouvami, protože to omezuje sociální ochranu. Vyzývám komisi, aby zrevidovala nařízení o koordinaci systému sociálního zabezpečení. A také žádám komise, aby provedla analýzu situace a ujistila se, že pozměňovací návrhy, nebo tedy novelizace národní legislativy, v oblasti trhu práce, pracovních zákonníků neměla negativní dopady na sociální zabezpečení pracujících a aby princip bezpečnosti nebyl v žádném případě porušen. Teď pár slov eh, k osobám samostatně výdělečně činným, protože věnuji ve své zprávě tomuto tématu opravdu velkou pozornost. A zde máme také určitá rizika, která je třeba změnit. Povaha těchto pracovních míst se mění. Je zde čím dál více osob samostatně výdělečně činných a hrozí riziko, že tato skupina pracujících nebude náležitě chráněna z hlediska sociální ochrany. A to, co komplikuje tuto politiku vůči této skupině, je, že neexistuje jasná a všemi uznávaná definice osoby samostatně výdělečně činné a proto vyzývám komisi, aby vypracovala jasnou a přesnou definici, která by umožnila přesně definovat atypická pracovní místa i všechny formy samostatné, samostatné výdělečné činnosti, protože pouze tak bude možno uplatňovat sociální nároky. Je třeba také jasně identifikovat eh, takzvané nepravé osoby samostatně výdělečně činné, protože tato nepravá, falešná, samostatná výdělečná činnost může být eh, také záminkou k tomu, aby pracující neměli nárok, neměli přístup eh, k sociálním dávkám, které by jim normálně náležely, nebo to může být také nástroj nekalé konkurence. Nejdůležitější aspekty, ještě jednu zdůrazním, vzhledem k tomu, že tedy nemáme společnou definici, tak eh, to velmi komplikuje koordinaci sociálního zabezpečení pro osoby samostatně výdělečně činné a může se to projevit také omezením volného pohybu pracujících. Za druhé, nemáme dostatek údajů o samostatné výdělečné činnosti a o formách této samostatné výdělečné činnosti, takže je třeba aktualizovat statistické údaje a mít je podrobnější, protože tyto údaje nám umožňují efektivněji dohlížet nad ekonomickými aktivitami různých skupin samostatně výdělečně činných osob a Analyzovat je podle toho, jaká je jejich sociální pozice, jejich věk, eh, jejich pohlaví. Vyzývám také členské státy k tomu, aby případy, které se nebo tedy takové věci, které se týkají starobních důchodů a rodičovských dovolených a tak dále, aby všechno toto bylo lépe eh, podchyceno u osob samostatně výdělečně činných. Osoba samostatně výdělečně činná musí být povinně informována o svých sociálních právech i povinnostech, které vyplývají z jejího statutu. Členské státy a komise musí tyto informace zajistit. Chci také upozornit na skupinu pracujících, která je čím dál větší. Jedná se o osoby samostatně výdělečné činné, které jsou ekonomicky závislé. Jsou to pracující, kteří se tedy velmi blíží zaměstnancům a proto jejich sociální práva musí být srovnatelná se sociálními právy pracujících. Vzhledem k tomu, že mám málo času, tak eh, zde už svou prezentaci ukončíme. Těším se na další spolupráci se stínovými zpravodaji a dalšími kolegy a doufám, že všichni společně tuto zprávu vylepšíme. Děkuji. Čau. Děkujeme zpravodajce. Já mám uvedené tyto stínové zpravodaje. Jako první se hlásí Filip Beněn, potom Marian, a Cornelisen a možná ještě někdo z komise, takže File máš slovo. Děkuji. Problém je, že teprve včera odpoledne začal být k dispozici anglický překlad a já jsem byl na uh, trialogu, takže jsem ten, tu zprávu opravdu jenom přelétl, doslova přelétl. A mám tady jenom dvě připomínky. Za prvé, míra sociálního zabezpečení Eh, to je tedy něco, co je v gesti členských států, i když samozřejmě o tom můžeme diskutovat, ale musíme postupovat velmi, velmi opatrně. A také souhlasím s tím, že členské státy musí praktickým způsobem bojovat eh, s chudobou a sociální exkluzí. A e, také tedy souhlasím se s pravodem v tom smyslu, že osoby samostatně výdělečně činné e, tedy e, jsou takovým příjemně flexibilním elementem pracovního trhu, ale také je třeba, že je třeba jim nabídnout určité sociální zabezpečení. Nevím, jestli je možné, aby komise přišla s nějakou přesnou definicí, ale ono to hodně souvisí tedy s tím, jak vypadá daňová politika v nejrůznějších zemí. A protože daňová politika je čistě národní kompetencí, může to zase narážet na problémy. A také si nemyslím, že je kompetencí eh, komise, aby sankcionovala zaměstnance v případě, kdy se bude zastávat samostatně výdělečně činných, může pouze nabídnout určité, mm, určitá vodítka. To je tedy vše z naší strany eh, zatím a já se těším na další konstruktivní spolupráci v příštích týdnech. Thank you very much. Děkuji a nyní Marie Cornelis. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že je velice důležité zpracovat tuto zprávu v tuto chvíli, protože v časech krize jsme svědky nejenom nárůstu počet osob samostatně výdělečně činných, ale také se mění jejich motivace, tedy ochota stát se samostatně výdělečně činným. A ta původní myšlenka, že lidé jsou samostatně výdělečně činní, protože jim to umožňuje být eh, svobodní, flexibilní, to už neplatí, protože celá řada lidí je k tomu prostě jen donucena protože zaměstnavatele tedy eh, neradi, čím dál tím více neradi najímají eh, zaměstnance na řádnou pracovní smlouvu. A také je k dispozici stále méně kapacit v eh, předškolních zařízeních a tak dále, takže ženy jsou vlastně nuceny k tomu, aby se staly samostatně výdělečně činné a jak si našly si nebo vytvořily si své vlastní místo na trhu práce. A také tedy e, dochází k tomu, že vlastně zaměstnávání samostatně výdělečně činných osob je způsobem, jak je vykořišťovat, jak jim nemuset platit dostatečnou mzdu. Například u nás v Nizozemsku jsme se rozhodli zavést přechodná opatření proti Chorvatům, kteří nebudou mít možnost pracovat v Nizozemsku na základě řádných smluv čili budou nuceni eh, tady u nás pracovat buď jako samostatně výdělečně činné osoby nebo vysílaní pracovníci a eh, tím pádem jsou také tedy zralí na vykořišťování. A já si tedy myslím, že je velice důležité, abychom začali uvažovat o způsobech, eh, kterými bychom tuto nežádoucí situaci zvrátili. Také proto, že samostatně výdělečně činí tedy nejčastěji končí v chudobě v celé řadě členských států. Souhlasím s tím, že definice osoby samostatně výdělečné činné bude narážet na některé bariéry a proto bude třeba tedy definovat to, kdo je pracovník a tak dále, což už bylo tématem dlouhých debat. A také v rámci mobility můžeme tedy vlastně možná rozlišit definici samostatně výdělečné osoby v hostitelském státě tak, abychom předcházely potenciálnímu vykořišťování v důsledku mobility. Já jsem tedy ještě neprostudovala materiál do detailů, ale učiním tak a těším se na další diskuzi se spravodajem i stínovým spravodajem. Děkuji. Je tu někdo z Evropské komise, kdo by rád vystoupil? Děkuji. Jenom stručně, protože jsme také neměli čas na to, abychom to důtelně, důkladně prostudovali. Najde se celá řada bodů, kde souhlasíme, že sociální, v tom smyslu, že sociální investice jsou také investicemi, ale tedy ten problém s hledáním společné definice, s tím souhlasím a také musím říci, že samozřejmě se setkáváme s nelegální prací a s takzvanými falešně výdělečně činnými, což je tedy také vlastně nepříznivý uh, dopad současné legislativy. Čili vyslechla jsem se hned několik zajímavých připomínek, těšíme se na další spolupráci, také moji kolegové. To budou řešit formou úprav jednotlivých iniciativ a nařízení. Děkuji a na závěr ještě jednou zpravodajka. Děkuji, pane předsedo. Ráda bych poděkovala všem kolegům, kteří zde vystoupili. Děkuji také kolegovi Filipovi Beňo. Chápu, že členské státy jsou zodpovědné za sociální zabezpečení a sociální ochranu, ale my jsme zde proto, abychom vyslali politický signál. Především v kontextu krize. Víme, že za krize právě zranitelné osoby byly nejvíce zasaženy. A proto musíme vyslat signál, že Evropská unie nemůže postihovat ty nejzranitelnější. Paní Cornelisen, pan Beňo i zástupce komise hovořil o pojmech, o definicích. Já jsem si vědoma toho, že je velmi těžké najít společnou definici, aby ve všech členských státech jsme ty věci chápali opravdu stejně, ale komise, Evropská komise by mohla možná přemýšlet o kritériích, eh, na základě kterých bychom mohli vytvořit něco společného v této oblasti. Jsem velmi ráda, že paní Cornelisen předložila své stanovisko ve výboru FEM a tam věnovala zvláštní pozornost sociální ochraně žen. To je velmi důležitá věc v současné době. Myslím si, že my všichni, když budeme pracovat společně ve výboru pro zaměstnanost a sociální otázky, tak budeme moci předložit eh, zprávu, která bude mít eh, velký význam pro radu, pro komisi a pro všechny. A já jsem připravena pracovat společně s kolegy Děkuji a my budeme podávat pozměňovací návrhy do 24.10. Potom v listopadu téma probereme a v prosinci využijeme příležitosti v našem výběru, výboru diskutovat a potom zase v únoru 2014 se to celé dostane na plénum. Většinou po 15 se následuje 16, ale my jsme změnili pořád jednání a proto se dostáváme k tématu číslo 13 a to je vytvoření vstřícného prostředí pro podniky a startovací podniky. Kolegyně McIntyre má slovo. Thank you very much. Děkuji, pane předsedo. Jsem tak potěšena tím, že náš výbor se rozhodl vyprodukovat tuto zprávu z vlastní iniciativy a to poté, co jsme už opracovali dvě stanoviska v této oblasti, za prvé o přístupu k financím a za druhé o snižování administrativní zátěže a obojí se těšty, obě stanoviska se těšily plné podpoře tohoto výboru. Myslím, že všichni chápeme, že zaměstnanec je tím největším sociálním problémem Evropy v tuto chvíli. A já opravdu doufám, že tedy se nám podaří eh, navázat na již dosažené úspěchy. Jak víme, malé a střední podniky a mikropodniky tuto chvíli, tuto chvíli nabízí 90 milionů pracovních míst v soukromém sektoru Evropské unie. A, tady, a navíc tedy i další obrovský potenciál pro vytváření nových pracovních míst. Vzhledem k tomu, že 85% všech nových pracovních míst vytvořených v posledních deseti letech eh, byl vytvořen tedy eh, v malých a středních podnicích. Ale zároveň se potýkáme s celou řadou výzev, které jsem se snažila řešit v této zprávě. Já jsem to rozdělila do několik eh, sekcí, například vytváření pracovních míst, dovedností, podnikatelský duch, a myslím, že tedy v tomto ohledu v nás budí velké obavy skutečnost, že klesá počet eh, Evropanů ochotných být výdělečně činných, a to ze 45% na 37% v uplynulých letech. Je tedy velice důležité, abychom vlastně již v raném věku vštěpovali eh, občanům podnikatelského ducha, už třeba na univerzitách, tak, aby bylo jednodušší eh, založit podnik a také, aby tedy v některých případech osoby měly i druhou šanci tam, kde tedy ti poctiví podnikatelé na poprvé neuspěli. Já si myslím, eh, že zajímavé je také to, eh, jak se komise staví k myšlence vlastně přenastavení těch parametrů. A já myslím, že hlavním a záměrem je, by měla být simplifikace, tedy zjednodušení té zátěže těch překážek, se kterými se potýká podnik. V posledních pěti letech komise zrušila, zrušila zhruba 5,5 tisíce různých legislativních požadavků, což tedy vedlo k úspoře až 27 miliard euro, mm, liber, což by bylo ještě více v euro. A já myslím, že se můžeme těšit na slyšení příští týden, kdy pan Beroso představí další návrhy snížení evropské, evropské legislat, a legislativní administrativní zátěže radě. Ve Spojeném eh, království jsme založili speciální expertní skupinu, která vypracovala zprávu, jež upozorňuje na obzvláště obtížná pravidla, která tedy vlastně omezují plnou konkurenceschopnost britských firm a také tedy řeší specifickou problematiku, problematiku pro bývozce, eh, pro nově zakládané podniky a podobně. A náš premiér se obrátil na ostatní premiéry a s výzvou přijít s konkrétními opatřeními, která povedou ke zrušení zbytečných pravidel. A udělá to tedy i na Evropském samitu příští týden. Eh, lidé často říkají, že na evropské úrovni eh, tady nejprve někdo přijde s dobrým nápadem, ale pak se to eh, tedy mm, přepracuje formou pravidel, která mají škodlivý účinek. My jsme toho často byli svědky. A také tedy je tu, panuje tu pocit, že vlastně malé podniky zvlášť trpí velkou administrativní zátěží. Já jsem tedy byla ráda, že předtím, než jsme vyprodukovali tuto zprávu, proběhlo slyšení, ve kterém tedy jsme měli možnost vyslechnout si celou škálu různých názorů. A co bylo asi zajímavé, byly, také, byly především ty kontroverzní návrhy, které se týkaly ochrany zdraví, bezpečnosti práce. A já chci říci jasně, a to tedy zaznělo i během toho slyšení, že bychom se měli zaměřit na snížení, admiže, nikoli však míry ochrany pracujících. A pokud snížíme mm, míru složitosti pravidel, eh, tak vlastně bude pro malé podniky jednodušší se pravidly řídit a tím pádem nabídnout větší ochranu svým pracujícím. Samozřejmě tady, tady panuje celá škala různých politických názorů, jak zaručit ochranu a já doufám, že budeme schopni eh, spolupracovat v konstruktivním duchu, shodneme se na nějakém společném stanovisku a já tedy mohu slíbit za náš výbor, že budeme skutečně přičinlivě komentovat všechny návrhy, protože si myslím, že je naprosto zásadní, abychom přišli s konkrétním návrhem, který komise, členské státy a e, rada mohou zohlednit. Děkuji. A ze stínových zpravodají je paní Cornelisen. Děkuji. Mm, děkuji také paní McIntyre. Do značné míry můžeme podpořit zakládání nových malých podniků, Eh, k tomu, aby měli přístup k úvěrům a tak dále. Ta část, která se týká flexibilního trhu práce, nám trošku činí problémy, což vás asi nepřekvapí. A i když je tu celá řada věcí, na které se díváme pozitivně, jako třeba rozšiřování možností pro vytváření pracovních míst a dokonce i snižování administrativní zátěže, Eh, je třeba tedy eh, nabídnout určité záruky, protože některé administrativní překážky tedy vlastně chrání pracující, čili mají svůj dobrý důvod. Například tedy to pravidlo, které umožňuje vlastně eh, různé stáže a praxe bylo přijato eh, s pozitivním záměrem zvýšit kvalifikaci mladých lidí, na druhé straně by se však nemělo měnit eh, v prostředek jejich vykořišťování, protože pracují zadarmo. Čili já doufám, že i my navrhneme určitá ochranná opatření a výsledkem bude kvalitní zpráva. Děkuji a konečně stínový zpravodaj za socialisty. Sí, gracias, presidente. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem toho názoru, že tato zpráva má ještě celou řadu nedostatků. Zmiňuje celou řadu problémů, ale celou řadu problémů malých podniků také ještě nezmiňuje. Ta zpráva není dostatečně vyvážena v souvislosti se zmiňovanými problémy. Už na to poukazovala kolegyně Cornelisen. Je to otázka sociálních nákladů a reformy pracovních trhů. A proto nemůžeme tuto zprávu v této podobě eh, podpořit. Samozřejmě uvidíme, bude-li napravena. Proč? Běžné náklady jsou velkou částí nákladů, které musí nést malé a střední podniky. Hovoří se zde pětkrát o sociálních a mzdových nákladech, ale například náklady na energie nejsou zmiňovány nikde. A to v mnoha oblastech jsou náklady stejně vysoké jako sociální náklady. Pokud tedy chceme, aby se problémy malých a středních podniků řešily a vyřešily, a budeme přitom uvádět jenom mzdové náklady a budeme uvádět jenom problematiku náležité mzdy a důchodových nároků a uvádět to, že to je handicap pro vytváření pracovních míst a že mu je jinak než u například nákladů na energie, tak si myslím, že nejsme na správné cestě. Mohu také souhlasit s tím, že je třeba zrevidovat naše normy, abychom omezili byrokracii a ve zprávě se jasně říká, že je zde velký rozdíl nejen tedy v interpretaci, ale vůbec eh, v obsahu. Takže myslím, že když chceme odstranit byrokraci a když eh, v nějaké zprávě chceme zlepšit a zjednodušit eh, postupy pro vytvoření podniku, tak eh, se třeba musí vzít v, ohled, v úvahu takové věci, jako je rozměr toho podniku, toho malého středního podniku, ale musíme být opravdu velmi konkrétní v okamžiku, kdy se předkládají návrhy, protože když obecně hovoříme o směrnici o pracovní době, o zdraví a bezpečnosti na pracovišti a žádáme větší flexibilitu nebo větší deregulaci, tak socialistická frakce si myslí, že tam neusilujeme o omezení byrokracie, ale naopak se zde otevírají dveře různým nepravostem a omezování práv. A pro nás je to tedy červená linie a rozhodně to nebudeme tolerovat. A pak jsou zde další věci, které jsou obsaženy v návrhu zprávy, na kterých můžeme dále pracovat. Třeba když v celé Evropě malé a střední podniky jako první říkají, že mají problém s financováním, že nedostávají úvěry především v zemích Jižní Evropy, nebo že ty jejich úvěry jsou velmi drahé v porovnání s tím, jaké získávají malé a střední podniky jinde, tak mě opravdu překvapuje, že se to tam neřeší, protože ty úvěry které, nebo těch málo peněz, které prostřednictvím úvěru podniky dostanou, tak ty se rozdělí mezi sebou velké podniky a malé a střední podniky nedostanou nic. Takže to zde vůbec neřeší, vůbec se zde nehovoří o této iniciativě, ke které jsme se dostali před několika měsíci, že by se část záruky pro mladé využila jako záruka, aby se tímto způsobem poskytli úvěry za lepších podmínek, především v těch zemích, kde je tedy velký problém se zaměstnaností, především se zaměstnaností mladých. Velmi mě také překvapuje to, že se zde nehovoří o dalším problému, který mají malé a střední podniky, pokud jde o inovaci, jsou vyřazeny téměř ze všech programů, aby mohly zlepšovat svou konkurenceschopnost, eh, omezovat eh, pracovní náklady a tak dále. To je věc, která se zde také neřeší a vůbec se zde nezohledňuje celý druh nové ekonomiky, která podle mě je budoucností evropské ekonomiky a to je ekonomika sociální, sociální hospodářství. Už se o tom hovořilo, takže nebudu to dále rozvádět, ale máme velký problém s těmi nepravými osobami samostatně výdělečně činnými. To je problém především v některých zemích eh, Evropské unie. Ty osoby, které jsou dlouhodobě nezaměstnané, nenacházejí práci a hledají nějaké řešení prostřednictvím tedy samostatně výdělečné činnosti, nicméně jsou potom dlouhodobě problematičtí, anebo ti, kteří jsou hospodářsky závislí, ale nejsou zaměstnaní, tak e, ti jsou vyloučeni z trhu práce a jejich podniky se tímto prostřednictvím e, omezují odvody do sociálního zabezpečení. Takže to si myslím, že je také příležitost, jak o tom hovořit a jak najít alternativní řešení. Na závěr bych rád řekl, že zde vidím určité problémy, jak už jsem říkal na začátku v této zprávě, a především zde vidím určité otázky, které se zde řeší jiným způsobem a pokud se nebudou řešit jinak, tak tato frakce je určitě podpořit nemůže. Děkuji. Děkuji, Sergio. Ještě mám dva eh, kolegy na seznamu řečníků Felbenia za liberály Čábery za EPP, potom je tam komise a na závěr dostane slovo paní zpravodajka. Nyní má slovo Phil. Ano. To je další tedy zpráva, kterou eh, pan Debake eh, sleduje jako stínový zpravodaj a bohužel tedy dostala tu zprávu teprve před odjezdem do Talinu. Takže připomínky k tomu, co by rád viděla ve zprávě, eh, tady budou ještě vypracovány. Souhlasí s tím, že malé a střední podniky jsou páteřní, jsou páteří naší, našeho hospodářství a že je třeba kultivovat podnikatelského ducha, aby dále rostly, ale také říká, že je třeba být opatrný na to, abychom nevypracovali další stanovisko o malých a středních podnicích, který nepovede k žád, které nepovede k žádným změnám v praxi. Filip byl také zpravodajem ke zprávě Ekon o zlepšení přístupu k financování pro malé a střední podniky. A e, komise také představila akční plán podnikatelského ducha, ale v tuto chvíli můžeme říct, že podnikatelé si dále stěžují, že tato situace se nějak nelepší. Takže je třeba začít jednat a nestačí jen slova, ale v této zprávě bychom si měli nejprve stanovit určité priority, kolega ukázal na čtyři oblasti. Za prvé, zlepšit přístup pro financování trvale udržitelným způsobem, čili několik krátkodobá opatření, ale skutečné reformy, které přilákají investory a kapitál. Za druhé, v rámci vzdělávacích systémů potřebujeme nastavit systémy tak, aby učitelé byli kvalifikovaní, a vyučovali tedy předměty, které jsou důležité pro rozvíjení podnikatelského ducha, to by se mělo objevit přímo jako samostatný předmět. Za třetí snížení administrativní zátěže pro malé a střední podniky, o tom už paní McIntyre hovořila. A to při, jak při zakládání podniku, tak později. A zároveň třeba ujistit se, že nová legislativa na evropské a e, regionální úrovni nepředstavuje další zátěž. Čtvrtý bod Vysoce flexibilní trh práce kombinovaný eh, s bezpečnostní sítí, rovnováha pracovního a, a rodinného života, která přiláká na trh práce i kvalifikované pracovníky, protože jinak malé a střední podniky nemohou růst. Takže Filip eh, se těší na další diskuzi eh, k tomuto materiálu v příštích týdnech. Děkuji. A konečně a pan Šaba Děkuji. Já tady nezaberu mnoho času, jenom chci říct si, že my jsme zatím nepřipravili vystoupení, hlavně proto, Eh, že tady jsem čekala, že můj kolega promluví, ovšem ten se zdržel na zasedání jiného výboru, ale sleduje tedy toto téma s velkým zájmem a, a my se budeme těšit na další diskuze. Děkuji. Děkuji. A za komisi paní Olivos, prosím, máte slovo. Yes, uh, thank you, Mr. Děkuji, pane předsedo. My vítáme tuto zprávu, která se soustředuje na ty eh, nejdůležitější témata, jak tedy Evropa vytvoří příznivé podmínky pro malé a střední podniky, jak, jak už ty fungující, tak zakládající, je naprosto zásadní pro naši hospodářskou a promyslovou politiku. Zpráva upozorňuje na klíčové faktory, jako třeba přístup k financím, přístup na trh, přístup ke kvalifikované pracovní síle, což jsou ty čtyři hlavní pilíře naší průmyslové politiky a strategie. Malé a střední podniky jsou zásadní pro evropské hospodářství. V lednu letošního roku komise přijala akční plán podnikatelského dupu ducha, zaměřený eh, na tedy kultivaci podnikatelského ducha v Evropě, odstranění administrativních zátěže a tak dále. Pokud jde o lepší regulaci, komise se rozhodla postupovat velmi proaktivně a to na základě procesu konsultací, kdy jsme tedy mm, definovali deset nejobtížnějších legislativních aktů pro malé a střední podniky. Navíc tedy na podzim komise přijala další důležité kroky k ulehčení administrativní zátěže formou sdělení, ve kterém tedy stanovuje určité priority v jednotlivých oblast politik zaměřené na zjednodušení evropské legislativy, snížení zátěže pro malé a střední podniky a, ujištění, tedy a zajištění toho, aby implementace evropské legislativy byla zjednodušena. Hlavním cílem komise je zajistit rovné a řádné podmínky, které povedou ke stimulaci podnikatelského ducha, urychleného urychleného přijímání nových technologií a rychlejšímu růstu eh, firm prostřednictvím eh, lepších kapacit a potenciálu. Eh, je tedy také třeba posilat, posilovat důvěru v tento sektor, to je důležité pro oživení tohoto sektoru. A je třeba, abychom tedy dosáhli maximální efektivity ve všech relevantních oblastech. Je třeba postupovat na národní úrovni, kde je třeba provést strukturální reformy a také na evropské úrovni a to je tedy vše uvedeno ve zprávě podle našeho názoru. Eh, děkuji a na závěr eh, debaty paní Andrea McIntyre. Já chci poděkovat. Já vám děkuji za podporu. Vím, že jsou oblasti, na kterých se neschodneme, ale já se opravdu těším na vaše pozměňovací návrhy. Pokud jde o pana Ge- o Sergia. Ano, zpráva tady poukázala na určité nedostatky a já bych také přivítala, kdybyste mi eh, předložil konkrétní eh, pozměňovací návrhy, například cena energií, to je tedy validní připomínka, ale také eh, je třeba si uvědomit, že zpráva z vlastní iniciativy má svá omezení, maximálně 6 000 znaků, 4 stránky a podobně. A já vás mohu ujistit, že já tady také hodlám svoji vlastní zprávu mm, kontinuálně upravovat. Nicméně mám odstavec 13, kde se hovoří o financování a pokud tedy byste k tomu chtěl nějak přispět, já to velmi přivítám. Také chci poděkovat Filovi a pánu Debaka za jejich zájem na celé věci a těším se na jejich pozměňovací návrhy. A také panu Orimu děkuji, tedy jménem pana Bulana. Opravdu tedy oceňuji váš eh, přínos a podporu. Myslím, že náš výbor má takovou unikátní možnost ty mm, různé aspekty tohoto problému sloučit do jedné zprávy a tu potom předložit komisi. Já si myslím, že je důležité uvědomit si, že v Evropské unii v tomto ohledu panují velké rozdíly, já jsem upozornila na jeden z nich. Je to rozdíl v počtu dní, které trvá založit podnik. A to, jak složité to je. Ve Spojeném království je to pouze 13 dní, což mi těší, zatímco v jiných zemích je to až 40 dní. Bylo by tedy velmi dobré, kdybychom mohli za, se vzájemně poučit ze svých nejlepších postupů a pak tedy vlastně se řídit tím nejlepším možným příkladem. A na závěr mi dovolte říci, že eh, zakládání podniků je důležité, protože vede k snižování míry nezaměstnanosti. Včera v mém vlastním regionu bylo oznámeno, že bylo vytvořeno 13 000 nových pracovních míst za poslední čtvrtletí a že nezaměstnanost klesá. A já bych byla ráda, kdyby něco podobného bylo možné v celé Evropě. Děkuji. Děkuji paní zpravodajce. Máme 4. listopadu poledne hlutu pro předkládání pozměňovacích návrhů a pak to budeme řešit na půdě tohoto výboru v prosinci. Hlasovat co bude na plenárce v lednu. A nyní ještě eh, tedy se nám eh, Richard, my se můžeme revančovat Richard Havedovi, dám tátnu slovo, ale jenom tady na opravdu minimálně nezbytnou dobu. Děkuji, děkuji, že jste byl flexibilní. Já tady mám spoždění dnes dopoledne, ale víte, že jsem také řešila tedy problematiku sociální odpovědnosti velkých korporací. Je to téma, kterým se zabývám mnoho let a přímo vášnivě, jestli to tak mohu říci. A rád bych upozornil na jeden aspekt sociální odpovědnosti podniků, je to požadavek na transparentnost pokud jde o to, jakou sociální politiku vedou podniky, jak dodržují lidská práva. A já si myslím, že napříč celým parlamentem, všemi frakcemi jsme podpořili veškeré pozměňovací návrhy k směrnici o podnikovém právu tak, aby ta transparentnost platila i pokud o výroční zprávy. A já jsem tedy e, podobnou zprávu prohnal tímto výborem minulý týden a pan komisař Barnier, což mu tedy e, e, připisuji k dobru, mě jmenoval jakožto autora této zprávy ve sdělení komise. Já tedy eh, také mám celou řadu pozměňovacích návrhů, představím je stručně. První se týká dodavatelského řetězce, hodnotového řetězce. Tady je třeba opravdu eh, důkladně promyslet formulace. Jistě chápete v tomto výboru, že pokud bude zpráva omeřena pouze na to, jak funguje podnik, jak funguje centrála v hostitelském státě Evropské unie, tak eh, to jaksi neřeší ty hlavní obavy protože největší problémy jsou tedy spíše níže v dodavatelském řetězci. Také můžeme jít tedy cestou druhého extrému a říct, že eh, podniky musí tedy vlastně hlásit to, jak vypadá každý článek jejich dodavatelského řetězce, eh, reportovat kohokoliv, kdo pro ně pracuje, ale my jsme tedy provedli vyhodnocení dopadu a zjistili jsme, že podniky tedy jsou schopny identifikovat klíčové články toho dodavatelského řetězce a o nich se pak zmínit ve zprávě. Pak je tu tedy další otázka. Potřebujeme opravdu mezinárodní rámec, pokud jde o oznamovací povinnost, eh, na to panují různé názory. My je tady eh, zohledňujeme ve zprávě, já však nechci být příliš perspektivní. Já jsem tam eh, přidal dva pozměňovací návrhy, tedy zmiňuji o CED hlavní směry a principy dodržování základních lidských práv a také tedy ty základní principy zveřejňování informací. To všechno je v úvodních ustanoveních a já navrhuji, abychom to také dali do, poznámkách, do poznámek pod čarou k jednotlivým článkům, protože to vysílá jasný signál, aniž by to bylo právně závazné. A já doufám, že výbor se na můj návrh bude dívat pozitivně. Také doporučuji, abychom doporučili povinnosti eh, prosazovat určitá ustanovení v praxi, ale způsob, jakým to učiní, si zvolí eh, národní státy sami. Eh, čili já to tedy řeším jenom úvodním ustanovením. Ale samozřejmě můžeme o tom ještě debatovat. Také doporučuji, abychom se zaměřili na hlavní tedy takové pokyny nebo vodítka toho, jak eh, řešit například reportování o finančních eh, eh, aspektech, což není povinné, ale nabízí to určitou míru přehlednosti. A to teď se týká tedy té sociální problematiky, ochrany životního prostředí, dodržování lidských práv podniku a tak dále. Já si myslím, že by to neměl být problém. A také Mm, chci zajistit to, že některé položky, na které, nebo aspekty, na které upozorňuje komunita investorů, čili jde o záležitosti, o kterých se třeba musí hlasovat na válné hromadě podniku, se také ocitli ve výroční zprávě. To je důležité doporučení, je třeba ho brát vážně a jak říkám, tedy já jsem připraven odpovědět na otázky. Víte, že já tedy e, podporuji princip integrovaného výkaznictví Evropská unie a komise eh, v tuto chvíli není eh, schopna vypracovat legislativu na toto téma, i protože jde vlastně o globální iniciativu. A myslím si, že situace se tedy v tomto ohledu stále vyvíjí, takže ne, nemá smysl, abychom teď přicházeli s nějakou legislativou, která ji zafixuje, ale nesmíme si namlouvat, že sociální, ekologická problematika, to, jak se k ní podnik staví, nemá dopad na jeho finanční výkon. To není pravda a my potřebujeme, aby podniky pochopili, že sociální ekologické otázky jsou integrální pro podnikání a já bych rád tuto myšlenku rozvedl dál a e, to formou úvodního ustanovení ke směrnici, kde bychom řekli, že apelujeme na členské státy, aby implementovaly tuto směrnici způsobem, který je konzistentní s naplňováním cíle tzv. integrovaného výkaznictví. A nikdo přeci nemůže být proti, je to tedy nadále jaksi v rámci pozitivního přístupu k podnikům a přitom to plní svůj účel. Já se tedy těším na vaše připomínky a jsem připraven odpovědět na vaše otázky. Děkuji. Thank you much indeed. Äh, zwei Redner sind auf der Liste, Phil Benyon und ještě zde Phil Benjen a potom Thomas Mann na seznamu řečníků, takže Phil, máš slovo. Sorry. Uh, yes, No. Uh, to, který jste si opravdu vybrali dobrý den na zasedání TNT v Talinu. Eh, protože můj zpravodaj se nemůže zúčastnit. Nicméně myslí si, že sociálně ekologická zodpovědnost podniků může vést i ke konkurenčním výhodám. A má otázku, proč pouze méně než 10 největších evropských podniků uvádí informace také o sociálně ekologické politice a pravidelným způsobem. Klade si otázku, zdali je e, to proto, že si nemyslí, že by to mělo přidanou hodnotu, nebo že mají pocit, že je to nadbytečná administrativní zátěž. Mělo by však být jasné, že tedy o tomto lze reportovat pouze na dobrovolném základě. Je možné, že podnikům také chybí tedy lidské zdroje pro zpracování dat a náklady na toto zpracování mohou být proporcionálně příliš vysoké. Také Filip vítá eh, návrh komise v tom smyslu, že dává podnikům flexibilitu, ale možná by bylo lepší eh, tedy eh, zvážit takový šířej pojatý přístup. Pokud jde o flexibilitu, tady by Filip rád zúraznil, že se musíme vyhnout tomu, že některé podniky v některých členských státech jsou na tom lépe. Je třeba zajistit rovné podmínky všem. Děkuji, File. Já bych tedy výjimečně teď vystoupil ze své role předsedajícího a také bych měl malý příspěvek, Richard už to ví. My už mnoho let spolupracujeme na tématu sociální zodpovědnosti podniků a vždy se nám podařilo na závěr dosáhnout kompromisu a myslím si, že se to povede i nyní. Co se týče dobrovolnosti či nutnosti tlaku. Já si myslím, že je důležité, aby CSR se po té, co se stalo, Mm, součástí podnikové kultury. Opravdu už se to odráží v mnoha podnicích a sdílím názor Fila, jak to prezentuje Benjen, také to svědčí o konkurenceschopnosti, pokud to umíte aktivně zpropagovat. Jste zodpovědný za společnost, za zaměstnance, zodpovědnost za to, jak zacházíte se všemi zdroji a o tom také náležitě informovat je důležité. Dobrovolnost by měla zůstat určitě zachována. Richard ty si ve své poslední zprávě využil možnosti nedefinovat, za to má být dobrovolné nebo povinné. E, mnoho podniků se s tím muselo napřed srovnat, pro těch větších je to snažší, protože mají odborníky, ale i malé a střední podniky na této problematice pracují, ale nesmíme vytvářet vysokou administrativní zátěž, protože ta by potom bránila realizaci. Už jenom ta skutečnost, že jsme v oblasti CSR udělali tolik a chceme pomoci podnikům v tom, aby se stali konkrétními, tak jsme dosáhli mnohého. A pokud toto je signál, který vysíláme, tak se dostaneme skutečně ku předu. Já jsem byl stručný, protože máme málo času, ale nyní se ptám Evropské komise. Zda si přeje slovo. Nevidím nikoho, že by se hlásil. Nechcete k tomu nikdo nic? Dobře. Takže, Richarde, můžu si první slova, teď budeš mít poslední. Děkuji. Já silně podporuji to, co jste říkal, že jsme dosáhli kompromisu, máte pravdu, budeme o to usilovat. A chci velmi jasně říci, že pozměňovací návrhy, které předkládám pro výbor, jsou v souladu s tím, na čem jsme se dohodli loni, takže jsou to stejné kompromisy u stejných věcí. Uh, Velmi rád se s vámi sejdu, s vámi nebo s kolegy, oficiálně či neoficiálně, abychom o tom diskutovali. Jen na vás chci apelovat stejně jako loni, abyste používali complain or explain spíše než eh, mandatory, protože je tam taková vlastně dobrovolnost. V OSN se o tom hodně debatovalo a Evropská komise to také převzala. Převzala to i organizace ISO, že by to mělo být eh, ne dobrovolný versus eh, povinný, mělo by to být opravdu takový inteligentní mix. Takže já si opravdu myslím, že vaše výhrady a výhrady těch, které reprezentujete, si myslím, že by mohly být řešeny právě tímto principem eh, comply, comply or explain. To, co říkám tady, souvisí také s tím, co jsme vedli včera. Byla to konference, konzultační konference, kterou vedla eh, dánská vláda. Tam se o tom hovořilo o souvislosti tedy se zákonem o finančních eh, výkazech a 98% podniků si vybere, že budou tedy dodržovat místo, aby museli vysvětlovat. Nikdo k tomu nenutí. Je to dobré pro společnost, pro prostředí, ale může to být eh, dobré i pro podniky, pro biznis. Eh, takže bych byl rád, kdyby se vybrala tato možnost. Eh, jedna velká farmaceutická společnost přišla na toto slyšení a také podpořila tento přístup. I další podniky tento přístup eh, podporují. Dále působnost eh, a potom malé a střední podniky, jejich vyloučení s tím také plně souhlasím. Myslím si, že dodavatelský řetězec můžeme využít k tomu, abychom měli pozitivní vliv na malé a střední podniky. Já nejsem pro sankce, ale myslím si, že velké podniky, které se snaží přesunout své riziko na malé a střední podniky, takže by měly být eh, určitým způsobem postihovány. Musíme chránit malé a střední podniky a musíme najít správnou cestu, jak to udělat, protože to je způsob, jak skutečně můžeme malým a středním podnikům eh, pomoci. Na stejné stránce o tom hovoříme, o tom gold plating. Další věc je, že hovoříme o integrativním výkaznictví. Diskutovali jsme o tom také na úrovni OSN. 6 tisíc podniků k tomuto přistoupilo po celém světě. Komisař Barně nepředkládá žádné evropské standardy. On naopak říká, že existující národní a mezinárodní standardy budou stačit, eh, ale toto je způsob, jak je podpořit a myslím si, že to je ten správný přístup a proto má tedy mou podporu. Děkuji. Danke. Děkuji, Richarde. Lhůta pro pozměňovací návrhy je 24. října ve 12 hodin, potom budeme diskutovat 5. listopadu a 25. rovněž a 26. listopadu pak budeme hlasovat. Potom výbor Jury, který bohužel je příslušný, samozřejmě nejradši bychom byli my příslušní, že Richarde, a potom v únoru se bude hlasovat na plénu. Tím jsme uzavřeli bod 19 a vracíme se k bodu 16, který by měla prezentovat Elizabeth, ale zastupuje ji Čaba Jory, takže prosím, máš slovo. E, Děkuji. Elizabeth se omlouvá. Ale zároveň tedy musí e, být ve svém volebním okrsku. Jde o mimořádně složitou zprávu a asi nebude jednoduché ji podpořit. Tady hovoříme o modifikaci ustanovení, které stanovila Rada. A je to stanovisko, které bude řešit také výbor REGI. A naše stanovisko tedy bude přiloženo ke zprávě na Olbrichta z výboru REGI. V podstatě parlament nabízí podporu myšlence dalšího komplementárního financování Na Evropské radě 26. a 7. června Eh, představitelé mm, jednotlivých států hovořili o škodách způsobených krizí. rozpočtu na roky 2014 až 2020 o tedy těch prostředcích, které byly vynakládány v Itálii, ve Francii a tak dále. A přitom jde o země, které mají tedy vyšší než průměrnou evropskou míru nezaměstnanosti a představitelé států a vlád měli pocit, že všechny ty škody způsobené krizí by měly být kryty eh, financování, které bude nad rámec již dohodnutých prostředků dáno k dispozici těmto státům. Elizabeth nechce předkládat žádné pozměňovací návrhy ke zprávě pana Albrechta, protože je žádoucí, abychom celý proces nespomalovali, aby tato opatření vstoupila v platnost co nejrychleji. Čili Elizabeth nemá žádné pozměňovací návrhy a navrhuje podpořit tuto zprávu výboru REGI A nicméně do 22. Eh, října máte příležitost pro předkládání pozměňovacích návrhů. To je tedy vše, žádné pozměňovací návrhy a naše úplná a naprostá podpora. Tak teď jsem zvědav, zda Eh, příští řečník Alessandro nemá žádné změny nebo něco pěkně doplní. Ne, pane předsedo. Chci pouze říci, že socialistická frakce nepředloží žádný pozměňovací návrh. Jsme stejného názoru jako Elisabeth. Mělo by to vstoupit v platnost před prvním prosincem, aby se skutečně mohly ty programy zrealizovat a my s tím souhlasíme a nepředložíme žádný pozměňovací návrh. Děkuji. Vielen Dank. Výborně. Děkuji, ale ti ostatní, kdo chtějí předložit pozměňovací návrhy, si musí uvědomit, jak říkal Čaba, 22. října ve 12 hodin, ale pouze v angličtině, ale možná, že se obejdeme i bez pozměňovacích návrhů, ale nechci zde nic předjímat, hlasovat se pak bude 5. listopadu, kdy téma probereme. A Čábo, ještě ti mám uvedeného také u bodu číslo 17, to by byl kolega Kosa, je to strategická zpráva o programech za období 2007 až 2013. Máš slovo. Děkuji. Kolega je v zahraničí celý týden, takže se nemohl zúčastnit, ale požádal mě, abych eh, sdělil vlastní, to hlavní poselství v této věci. Politika soudržnosti Evropské unie v letech které jsou tu zmíněny, je řešena dvěma zprávami, zprávami 7 a 8 komise. A tím se také zabýváme, to je tedy ten základ toho, čím se zabýváme. Sedmá a osmá zpráva eh, jsou Adamem tedy eh, vnímány pozitivně. a je důležité, aby zpráva o politice soudržnosti za rok 2014 zohlednila také dlouhodobý dopad hospodářské krize, v tom smyslu, že klesá míra soudržnosti mezi členskými státy. S tím je třeba něco udělat, protože se nám tu otvírá určitá propast. S tím souvisí celá řada problémů, například eh, osoby, které nedokončí základní školní docházku, kterých je v některých regionech velký počet, Tady máme tedy ten desetiprocentní cíl, už jsme se o tom bavili. Je také třeba tedy skutečně eh, připravit kvalifikované mladé lidi a pak teprve eh, jim umožnit vstup na trh práce, protože víme, že nedostatečná kvalifikace vede k chudobě a nezaměstnanosti. Také jsme tedy nedávno slyšeli pana komisaře hovořit o závěrech, eh, které vyplynuly z provedené analýzy Eh, tady ty vyhlídky pro nekvalifikované pracovníky v Evropě už dlouho nejsou nějak dobré a nadále se zhoršují. Proto je třeba naléhavě zasáhnout a snažit se situaci změnit. V některých eh, regionech je tedy ta nezaměstnanost tohoto typu osob až 60 a to se musí změnit. Hovoříme o tom už deset, desítky let, ale přitom se vlastně na tomhle procentuálním údaji nic moc nemění. A v každém členském státu se najdou určité regiony, kde je tedy velká míra nezaměstnanosti. A jistě všichni víme, že dnes v Evropě potřebujeme, aby stále více lidí bylo zapojeno do pracovního procesu. Jen tak můžeme financovat eh, náš veřejný sektor, naše služby E, zdravotní systémy, systémy sociálního zabezpečení, důchody a tak dále. Ehm, abychom financovali všechny tyhle politiky, potřebujeme mít příjmy. A v některých regionech tyto příjmy výrazně chybí. A pak je tu další fenomén, na který upozorňuje, a to je takzvaný městský paradox, jak to nazývá. Když se podíváte na ty indikátory, možná to vypadá, že v některých regionech například v hlavním městě nebo jinde se lidé mají lépe, než jak tomu v realitě opravdu je. I v dobře rozvinutých velkých městech se najdou tady eh, rodiny s nízkou mírou zaměstnanosti, eh, svobodné matky, lidé, kteří se blíží důchodového věku, osamělí lidé a to všichni tedy jsou ohroženi deprivací. Je třeba se na ně zaměřit a nabídnout jim rovné příležitosti. A je třeba tedy k tomu použít všechny formy komunikace, všechny formy médií, A je třeba také přijít s objektivními srovnatelnými kritérii, které nám umožní potýkat se s výzvami, jež představují demokratické změny. Adam se těší na konstruktivní spolupráci, je připraven zapracovat konstruktivní pozměňovací návrhy do svého návrhu. Příští týden se vrací, takže bude ochoten o tom debatovat a dohodnout se s kolegy. Děkuji vám tedy jménem Adama. Děkuji, už se žádný poslanec nehlásí. Chce se vyjádřit komise? Chcete něco říci? Zdá se, že ne. Nebo ano? Prosím. Jenom stručně. Eh, jménem ředitelství pro regionální a místní politiku my vítáme všechny ty připomínky, které tu padly, vítáme ambicioznost šesté zprávy o soudržnosti, která se snaží řešit některé tyto dlouhodobé problémy. Víme, jak obtížné je měřit krizi, která vlastně ještě neskončila, jak obtížné je měřit chudobu a samozřejmě ani tedy ta hospodářská recese ještě není u konce. Čili já se obávám, že v té zprávě o soudržnosti nevyřešíme všechno, ale rozhodně bychom rádi dále pracovali eh, na zjišťování konkrétní situace v regionech a městech, zjišťování toho, jak utrpěli krizí. Děkuji panu Dijkstra. Já znám sportovky jméno Šauke Dijkstra, tak proto si pamatuji vaše jméno. Končím rozpravu 24. října ve 12 hodin je lhuta pro pozměňovací návrhy. Rozpravu eh, hlasování povedeme 26. listopadu, výbor Regi se k tomu dostane až v lednu a na plénu to bude v únoru. To byl tedy bod číslo 17. Bod číslo 18 i to je zpráva kolegy Kose, který nemohl přijít, ale Edith Bauer slíbila, že ho zastoupí, takže prosím. Děkuji, pane předsedo. Stanovisko jako takové se týká té zprávy, kterou původně vypracoval Louis Michel, který eh, tedy vlastně ne prosazuje to, co jsme očekávali, eh, čili nehodnotí situaci v minulosti, ale spíše se soustředuje na budoucnost, na to, jak změnit, eh, případně novelizovat smlouvy, co bychom měli monitorovat. A tedy monitorovat především plnění toho, na čem se dohodla Evropská rada. Tomu je věnována první polovina této zprávy, druhá polovina se nevěnuje ani tak eh, základním lidským právům, ale spíše eh, tedy jaksi právnímu ošetření principů eh, rovnosti, svobody a tak dále. Nehovoří tedy například o bratrství, ale spíše o solidaritě, o spravedlnosti a tak dále. My jsme se nikdy v minulosti nesetkali se zprávou tohoto typu, takže je obtížné na ní nějak zareagovat, jde to totiž mimo ten klasický rámec. Stanovisko řeší, tedy nebo eh, se staví nějakým způsobem k situaci a Adamovo stanovisko by se mělo zaměřit na to, jak ta základní lidská práva interpretovat ve chvíli, kdy jde zároveň o zaměstnanost a sociální politiku. A přesně z toho důvodu si myslí, že Michelova zpráva by měla být objektivní a já s tím naprosto souhlasím. Bylo by opravdu velmi obtížné pro tento výbor i pro výbor elit se k tomu stavit tímto způsobem, vzhledem k tomu, že musíme řešit dilema, ještě je pro nás neřešitelné. Ovšem jsem si jist, že kolegové, jistá, promiňte, že kolegové předloží pozměňovací návrhy i k této zprávě a já je žádám, aby ve svých pozměňovacích návrzích zohlednili především problematiku sociální a zaměstnanosti. Protože to je tedy náš hlavní úkol. Tomu bychom primárně měli věnovat pozornost. <laughs> Az a nagy megtisztelésért, hogy megkérdezhetem a... No. Zdá se tedy, že já se mohu přímo zeptat kolegu, jestli mají nějaké otázky nebo připomínky k této věci. Bizočák? E, Komise? Please. <laughs> On the floor is yours. Eh, okay. Okay. No, eh, no puedo... No. Já nemůžu mluvit jménem své pracovní skupiny, protože zatím jsme ještě ten text neměli k dispozici a naše stínová zpravodajka pořád ještě čeká, až bude moci připravit své pozměňovací návrhy. Ale já jsem sledoval, Edit, tady tvou prezentaci a podstatě na cíli se shodneme. Chceme se zaměřit eh, na sociální práva, to jsou tedy základní práva sociálního charakteru. To bude naše linie. Myslím si, že je to přidaná hodnota, kterou můžeme přinést eh, do této zprávy z pohledu našeho výboru a tak to uděláme. Zatím ještě nemáme k dispozici eh, překlad, ale budeme se zaměřovat tedy na sociální aspekty. Myslím si také, že je důležité podívat se na něco, co je normálně skryté. A sice, že normálně se hovoří o základních právech a vždycky máme na mysli individuální práva, ale pokud jde o sociální dimenzi základních práv, tak jsou zde i kolektivní práva práva na združování, práva na stávku, práva na kolektivní jednání a vzhledem ke kolektivnímu charakteru těchto práv, tak se to často odsouvá na druhou kolej. Kolektivní práva jsou ale naopak právě zárukou těch individuálních základních práv. A chceme využít zprávy kolegy Kosy, abychom zdůraznili že tato práva nejsou dostatečně hájena ani zhodnocena. Vzhledem k tomu, že jsou zde miliony a miliony pracujících a lidí, kteří se hájí kolektivně prostřednictvím svých organizací, svých spolků a v podstatě dnes eh, jsou závislí nebo ohroženi, jsou ohroženi chudobou nebo vyloučením ze společnosti. Takže toto tedy budou věci, které socialistická frakce bude se snažit začlenit do této zprávy a využívám těch posledních vteřin, než se vrátí náš předseda. Jsme si jistí, že se svým příslovečným liberalismem nás EPP nejen vyslechne, ale také přistoupí na stanovisko socialistické frakce. To je vše, děkuji. Herzlichen Dank. Děkuji vám a děkuji také za pochopení. Takže 24. října ve 12 hodin, to je lhuta. 5. prosince budeme diskutovat a 5. prosince budeme také hlasovat, ale Edith Bauer má poslední slovo. Jenom jedna věta, jestli dovolíte. Text návrhu stanoviska je Eh, dispozici na Epinetu a už tam dlouho vysí v různých jazycích, takže eh, stínový reportáž ho pravděpodobně jenom nenašel. Okay. Good. Dobře. A poslední bod našeho pořadu jednání je bod číslo 22. týká se jednání s Radou o Fondu Evropské pomoci nejchudším osobám, fond FEAD. Tak eh, zdá se, že Alessandr Sarkas nám chce něco říci, prosím. Ano, kolegyně Kostelo musela odejít kvůli letadlu, takže mě tady nechala takový krátký dokument, kde mě informuje o výsledku včerejších jednání a rozhodnutí rady ohledně tohoto fondu pro pomoc nejchudším osobám. Jsou to v podstatě dobré rozhodnutí, dobrá rozhodnutí, protože je to v souladu s názory našeho výboru ty hrozby, které se vznášely nad tímto fondem, se nakonec neuskutečnily. Dále bude existovat tento fond, který je tak důležitý pro kategorii evropských občanů, které chybí v podstatě všechno, včetně potravin, další věci, které jsou relevantní pro náš výbor. Bude zde jasný poměr mezi zapojením členských států a dobrovolným zapojením. To jsou věci, které v podstatě jsme řešili i na tomto výboru. Všechny členské státy se budou eh, účastnit, takže budeme mít eh, miliardu euro navíc eh, pro ty, kteří to budou nejvíce potřebovat. Další věc, kterou Emma Costello považuje za poměrně dobrou, je také to, že chceme dát odpovídající roli všem partnerstvím, která hrají tak důležitou roli při realizaci cílů tohoto fondu. Takže ty tam dostanou své místo. A je zde jeden takový problém, který budeme muset ještě řešit na příští zasedáních, a sice, že Rada chce rozšířit působnost fondu na další aktivity. Jak víte, potraviny a základní hmotné potřeby, tak tady pozor, nechceme, aby nepřímo se rada snažila ten osobní a nemateriální bod také omezit. To mají být ty nejzranitelnější osoby a rozdávání těch eh, základních potravin. Takže paní Kostelo si ještě vyhrazuje právo zaujmout stanovisko podle toho, jak se k tomu rada dále postaví a zaujme konečné stanovisko v následujících týdnech. Děkuji. Konstatujeme, že Alessandro je, zvěstuje dobré zprávy a to je milé. A zvláště jde o to, že zde máme evropskou přidanou hodnotu, aby pro ty nejchudší opravdu existoval fond a na to se musíme zaměřit. A nyní má slovo Čába Öry. Děkuji za slovo. Naprosto souhlasím s tím, co řekl Alejandro. Já jsem se včera účastnila trialogu a rád bych tedy zmínil několik bodů. Je nás tady málo, a tak já to tedy urychlím. Asi nejpřekvapivější byly pracovní podmínky. Začali jsme v 7 večer s trialogem, trialogem a v 10 jsme byli hotoví. A jenom malá část. A podařilo se zpracovat pouze malou část témat. My jako politici jsme zvyklí na takovéhle pracovní podmínky, ovšem nejsou tedy uh, asi nejzdravější. Ve chvíli, kdy máme k dispozici tlumočníky, experty, kteří e, tedy pracují už od 9, od 8 od rána, tak po nich nemůžeme chtít takovýhle pracovní den. To není správné. Za druhé, pokud jde o tlumočení, původně nám řekli, že není žádné tlumočení, protože není dost tlumočníků, nebo dost času, nebo něco takového, ale já třeba ne, nemluvím anglicky. Nebudu předstírat, že jsem úplně nerozuměl, protože kolegové mi pomáhali, ale rozhodně to nebylo příjemné. A já tedy mohu souhlasit s tím, co tu řekl kolega Kostelo. Také mám obavy, protože když se podíváme na podmínky pro nalezení kompromisu na půdě rady, šlo o to, abychom rozšířili tedy míru, do jaké je toto aplikováno. Nešlo tedy jenom o pomoc těm nejpotřebnějším, ve smyslu potravinové pomoci a základních statků, ale šlo také o jejich sociální integraci a prostě jaksi širší problematiku. Ty země, které byly proti tomu, aby zapojení bylo povinné, se v podstatě snažili najít způsob, jak eh, se tomuto požadavku vyhnout. A když tedy v tomto kontextu hovoříme o sociálním fondu a jeho pravidlech, zdá se, že eh, se tady to vlastně snažíme napasovat na něco, kam to nepatří. Čili FED tedy apeluje na to, abychom se drželi toho původního zadání, aby to byl nástroj jen pro ty nejpotřebnější, abychom pokračovali rychle, takže by tento nástroj byl k dispozici k 31. prosinci. Děkuji pozice je jasná, cílovou skupinou musí být i nejchudší a nesmí se to rozšiřovat. To je hlavní signál, kterého se budeme držet. Jsme téměř na konci našeho zasedání, poukazuje na to, že v rámci bodů různé nechce nikdo vystoupit. Příští zasedání bude 5. listopadu od 15 do 18.30. Jsem rád, že se nám podařilo skončit eh, ve vymezeném čase. Děkuji eh, disciplinovaným poslancům a také tlumočníkům a přeji vám všem pěkný den.